Ladies and gentlemen, please take... Dámy a pánové, prosím, posaďte se. Začínáme. Good morning. Dobrý den, vítejte. Jménem pana van Overfelta, který brzy přijde, vás vítám na našem veřejném slyšení organizovaném eh, rozpočtovým výborem pod názvem Vlastní zdroje EU a harmonizace daňové politiky, nevyužitý potenciál pro vzájemné synergie. Obvykle zde v rozpočtovém výboru řešíme ne tak ani e, hladinu příjmu, ale hladinu výdajů. V širším kontextu diskuse a vyjednávání na téma nového e, finančního rámce po roce 2020 je však dobře se podívat nad rámec rozpočtových položek a diskutovat e, nebo proskoumat, potenciál vlastních zdrojů EU jakožto stavebního kamene té širší finanční politiky EU. Všichni víme, že vzhledem k velice omezenému rozměru evropského rozpočtu, který odpovídá zhruba dvěma procentům celkových veřejných výdajů v Evropské unii, tak toto, že toto nestačí pro ty klasické stabilizační funkce, jak to je například v případě federálního rozpočtu Spojených států amerických, ale ne, hodí se přeskoumat vlastní zdroje z různých úhlů pohledu, například z hlediska hledání synergií mezi našimi vlastními zdroji a fiskálními politikami členských států a uvidíme, zda návrh komise po roce 2020 jde tím správným směrem. Musím říct, vzhledem k mé institucionální paměti, že eh, potřebujeme vlastní zdroje. Zde je tak trošku paradox příjmové stránky evropského rozpočtu, je to hodně kritizované, ale je to hodně persistentní vlastně už od konce 80. let. Vidím v této místnosti veterány toho posledního pokusu, který eh, měl jenom velice krátký život, kdy premiér Cameron u jednacího stolu vlastně prohlásil, že to je mission impossible. Eh, šlo tehdy o daně z finančních transakcí, o, zjednodušenou, o zjednodušení DPH. Doufejme, že tentokrát díky Brexitu budeme mít příležitost posunout se dál eh, v té oblasti příjmové strany rozpočtu. Toto slyšení bude mít dva panely. První panel se soustředí na otázku, jak lépe propojit fiskální a hospodářskou politiku na jednotném trhu a v rámci evropského rozpočtu. Druhý panel analyzuje fiskální harmonizaci a velice složitou otázku podchycení mobilních daňových základů a podíváme se na to, zda vlastní prostředky mohou k těmto snahám přispět. Máme zde eminentní řečníky v této místnosti. Budou mít 20 minut pak budou následovat e, otázky poslanců a odpovědi. Rád bych také připomněl, že toto slyšení je vysíláno po internetu. E, z naší strany e, bych chtěl říci, že máme dva spoluspravodaje k vlastním prostředkům, kteří budou tedy uvádět toto slyšení. Tím pádem teď dostane slovo paní Valerie Aje, spoluspravodajka k vlastním zdrojům. Prosím o váš úvod. Merci, monsieur le président. Avant toute chose... Děkuji, pane předsedo. Já chci vyjádřit nesmírné potěšení nad tím, že s Josem Manuelem Fernandešem jsme představili eh, toto slyšení o vlastních zdrojích. Víte, že je to zásadní téma pro Evropský parlament. I připomněli jsme u příležitosti listopadového usnesení, že nevyjádříme souhlas s víceletým rámcem, aniž bychom měli jasné řešení vlastních zdrojů. A tohle eh, sdílí celý náš vyjednávací tým. Takže teď se pustíme rovnou k meritu věci. Ta diskuze o reformy, eh, reformě eh, systému vlastních zdrojů jde o zodpovědnost, kterou jsme ochotni udělit Unii a důvěře, kterou v ní vkládáme. Ale samozřejmě jsou to určité znepokojivé aspekty, protože státy nereformovaly ten systém už od roku 88 a vychází pouze za HDP eh, eh, a nedošlo k žádné reformě. A eh, první, v podstatě teď je situace taková, že i když rozpočet je nadnárodní, tak je v podstatě v, pod kontrolou členských států. A to vytváří určité perverzní efekty. V podstatě my se spoleháme pouze na národní příspěvky. A čili to v podstatě znamená, že, že se úplně vzda, vzdáváme eh, možnosti eh, financovat jinak, jako kdyby se stát mohl financovat pouze daněním platu. A takže to celé je v podstatě o přijatelnosti těch daní. Když je e, zatím e, strukturován ten rozpočet tak, jak to hájíme, tak ty kapacity, které nabízí náš rozpočet, jsou příliš zatížené, vytížené. Údajně mám hovořit trochu pomalej. Takže musíme e, ty příjmy po, považovat za nástroj, který má doplňovat veřejné politiky, které žádají občané. Je snadné to prokázat. Eh, to, to co eh, eh, vyplývá z toho společného, jaksi konsolidovaného balíčku těch daní společností, to je jedna věc, ale musíme také bojovat proti daňovým únikům, protože Evropané to od nás očekávají. Daň z finančních transakcí. Proč? abychom bojovali proti spekulaci a aby byla také větší rovnost před daní. Očekávají to od nás občané? Ano. E, a dále digitální služby, abychom měli v digitální sféře společná pravidla, abychom lépe zvládli dopady digitální oblasti. A takže ano, toto je další věc, která se od nás očekává a je nutná. Dále příspěvek z plastu. To by mělo být součástí strategie komise, abychom omezili plastové odpady a abychom zlepšili recyklaci. A právě eh, eh, oceány jsou eh, v podstatě zde v sázce a závisí na úspěchu tohoto principu. Takže tento princip by neměl rovněž se nám ztratit ze zřetele. A měli bychom uplatňovat stejnou logiku i v dalších oblastech. Například systém ETS, který už existuje to, tím mechanismus eh, přizpůsobení eh, uhlíkového na eh, hranicích. To je další věc. Já si myslím, že členské státy nikdy nebyly natolik otevřené této možnosti pro některé členské, nebo alespoň nebyly nikdy tak málo uzavřeny této možnosti. Takže i ze striktně rozpočtového hlediska členské státy mohou jedině získat těmito novými vlastními zdroji. Nejenom, že jim to přinese peníze, ale sníží to jejich um, národní příspěvky a přitom budou uh, fi- financovány uh, veřejné evropské investice. Takže návrh je následující. Od uh, 70. Uh, let uh, tak uh, v podstatě ztratila Evropská unie rozpočtovou autonomii a teď je v podstatě uh, v rukomím členských eh, států a jejich příspěvků. Ale eh, občané od nás odčekávají ambiciozní přístup, účinný přístup, abychom tak vyšli vstříc výzvám 21. století, které si žádají odpověď nikoli pouze na úrovni členských států. Občané očekávají od eh, Evropy, že bude skutečně v politické formě a tato Evropa se vytváří díky nové komisi um, a nový parlament, který uh, rovněž má své místo v tomto procesu. Evropa je uh, teď uh, se nachází v kritickém okamžiku. A úspěšnost těchto reform určitě probíhá právě přes vytvoření těchto vlastních zdrojů. A doufám, že přesvědčíme i ty poslední, kteří ještě nejsou přesvědčeni. Doufám tak eh, a děkuji také sekretariátu za zorganizování eh, tohoto slyšení a nyní dávám slovo vám, Jose Manueli. Děkuji, paní Aje, za váš optimistický úvod. A nyní náš spolu zpravodaj eh, k vlastním zdrojům, Jose Manuel Fernández. Nós precisamos efetivamente de otimismo. Temos Děkuji, pane předsedo. Já si opravdu myslím, že potřebujeme trochu optimismu. Měli bychom být optimističtí, ačkoliv eh, zároveň musíme zůstat realističtí. Myslím, že se to může vzájemně doplňovat. Rád bych poděkoval všem zpravodajům za práci, kterou odvedli k víceletému finančnímu rámci VFR. Děkuji také spolu zpravodajce za její nasazení. Dnes tady máme hosty a já chci zvláště přivítat pana profesora Pojarese Madura, který v okamžiku, kdy eh, teď eh, pracujeme na evropském eh, rozpočtu, který má problémy ošetřit eh, potřeby Evropské unie a dostat eh, požadavkům evropských eh, občanů, mm, je tedy zvláště o obtížné situaci. Pro komisi, jak jsme slyšeli, nepřipadá do úvahy mít nedostatečný rozpočet, který neumožní naplnit plány. Vlády velice rády hovoří o výdajích, méně už ovšem o straně příjmů. Ale my samozřejmě potřebujeme dosáhnout v Radě jednomyslnosti, potřebujeme také ratifikaci ze strany všech vnitrostátních parlamentů, pokud má mít Evropská unie své vlastní zdroje. Je potřeba zajistit, aby se dodržely smlouvy ale ta otázka návratnosti a to, že členské státy si e, přejí dostat něco za své peníze, je samozřejmě potřeba také zohlednit. Teď do hry vstupuje i zelená dohoda, Green Deal. Parlament e, chce prosadit e, svůj hlas k vlastním zdrojům. My jsme se pokoušeli prosadit svůj názor a teď jsme to formulovali tak, že nepotvrdíme VFR, pokud nebude zaveden systém skutečných vlastních zdrojů. Přejeme si transparentnost v této oblasti a přejeme si rozpočet, který bude strukturovaný, pochopitelný a také chceme snížit výši vnitrostátních příspěvků. Chceme mít dispozici částku, která bude dostatečná pro naplnění ambicí které jsme si sami stanovili. Musí to být reálné částky. My si myslíme, že to je 1,3 HND, což odpovídá metodice vycházející z toho, že začteme náklady všech programů. Tato částka odpovídá obsahu příštího VFR. Pokud chceme zreformovat víceletý finanční rámec, Také třeba podívat se na to, jaké máme ty vlastní eh, příjmy. Zatím jsou to příjmy z cel, tady si nechávají členské státy 20 eh, jako své náklady na výběr cel. Pak jsou tady pokuty, eh, které se vybírají v rámci celních řízení, ale ty bohužel přesto, že by měly končit v evropském rozpočtu, často končí eh, ve vnitrostátních pokladnách. Pak eh, do hry vstupují všechny ty rabaty, rabaty, rabatu a další úlevy a slevy. A tak za této situace skutečně potřebujeme opravdové vlastní zdroje. Finské předsednictví vypadalo otevřené reformě vlastních zdrojů a myšlence opravdových vlastních zdrojů, ale zdá se, že ten konsenzus je pouze ohledně daně z plastu, což je takový behaviorální cíl, ale jinak eh, se nepodařilo eh, příliš eh, konsenzu dosáhnout. Navíc tento zdroj by brzy mohl vyschnout, eh, až se zlepší recyklace plastových odpadů. Takže opravdu potřebujeme vlastní zdroje zásadním způsobem zreformovat a musíme jít dále než jenom k tomu poplatku z plastového odpadu. Kolegyně už zmínila společný základ korporátní daně z příjmu CCCTB. To by nám mohlo pomoci s harmonizací a tím se dostávám k bodu, který si myslím, že je zcela zásadní v této diskuzi. Naším cílem totiž musí být snížit částku, kterou platí každý jednotlivý občan. My nechceme zatěžovat evropské občany dalšími daněmi. Pokud se nám podaří docílit větší harmonizace, tak můžeme zajistit eh, úspory na úkor eh, nejrůznějších daňových eh, úniků a vyhýbání se daňové povinnosti, protože každý rok vlastně ztrácíme částky na daňových únicích, které se rovnají sedminásobku VFR. Takže bychom raději odlehčili daňovou zátěž, ale musí to znamenat, že každý platí daně tak, jak má podle eh, zákona. Velké firmy Apple, Facebook, Amazon, Google musí platit řádným způsobem. Není možné, aby neplatili nic. tyto firmy si myslím, že by měly platit více, abychom nemuseli daňově příliš zatěžovat evropské občany. Pak jsou tady samozřejmě ještě další možnosti, které se nám nabízejí. Můžeme zmodernizovat eh, stranu příjmu, můžeme se tak přiblížit k těm stanoveným cílům a také můžeme zlepšit konkurenceschopnost v Evropské unii. to by platilo například pro tu uhlíkovou daň na hranicích. Takže můžeme použít tyto nové zdroje pro to, abychom naplnili cíle, které jsme si stanovili, zejména v oblasti životního prostředí. Já věřím, že dnes dopoledne tady získáme celou řadu cených informací pro naši další práci a předem našim hostům děkuji. Děkuji, Jose. A nyní tedy zahajuji první panel, který se týká provázanosti daňové politiky a evropského rozpočtu. Vítám tady svého přítele, pana Laslo Andora, který bude naším prvním řečníkem. Je to generální tajemník nadace pro evropské progresivní studie od roku 2010 až do roku 2014. Byl evropským komisařem pro zaměstnanost, sociální záležitosti a inkluzi a Nyní je profesorem na Hrty School of Governance v Berlíně a také eh, přednáší eh, v Bruselu na ULP a v Paříži. Od roku 1991 do roku 2005 eh, vyučoval politické vědy v Budapešti a byl také redaktorem časopisu Esmelet. Také přispíval k to řady eh, odborných publikací, které se týkají ekonomie, globalizace a dalších témat. V roce 2018 eh, zveřejnil studii s názvem Zdroje pro prosperující Evropu eh, přeformování evropského rozpočtu progresivním způsobem. Takže vítejte a máte slovo, prosím. Děkuji za milý úvod, pane předsedo, vážení poslanci. Jsem ráda, že mohu být opět v Evropském parlamentu a přispět k této velice důležité rozpravě. Plně souhlasím s cíly této diskuze, tedy, že je potřeba najít ekonomické důvody pro reformu vlastních zdrojů a také nalézt způsoby k daňově založeným vlastním zdrojům a definovat to tak, aby to bylo opravdu výhodné pro ekonomické politiky a veřejné finance EU. Myslím si, že na začátku jakýchkoliv daňových diskuzí je klíčová otázka ta, z čeho chceme docílit prostřednictvím daňových nástrojů. Pak můžeme zhodnotit ty nástroje, které máme, zda nám vyhovují a pomohou cílu dosáhnout. Skupina na vysoké úrovni, v jejíž čele stál Mario Monti, se této problematice věnovala, nabídly vynikající postřehy na základě velice hloubkových analýz fungování Evropské unie a analýz stávajících nástrojů. Já se domnívám, že tyto analýzy jsou nejenom opodstatněné, ale rovněž srovnatelné k McDoodlově zprávy z roku 79, kdy se analyzovaly daňové kapacity EU z hlediska Eh, fungování veřejných financí. Proč si myslím, že to je tedy opodstatněná analýza? Mě Jde o to, že tady hovoříme o nedostatečné kredibilitě v EU, což je pro nás jako pro občany problém, když se rozhodujeme o tom, zda se budeme účastnit eh, například voleb do Evropského parlamentu. To, že Evropa si definuje stále více cílů, které mají eh, propojit eh, EU s občany, tak jsou tady například fiskální kapacity, které jsou nevyužité a nemohou tedy pomoci docílit eh, společných cílů. A tím vzniká ta nedostatečná důvěra nebo poklesá důvěryhodnost občanů v cíle EU. K tomu ještě se přidávají nedostatky v oblasti udržitelnosti. Ty stávající kapacity nejsou příliš eh, udržitelné a nemohou tudíž eh, dlouhodobě naplňovat stanovené cíle. Takže z tohoto hlediska, když se podíváme na funkce daňové politiky z hlediska Monteho, Jean-Pierre Saniferyho, tak eh, oba dva zdůrazňují tu alokační funkci rozpočtu EU. Eh, byť ten rozpočet je poměrně malý, tak přispívá zásadním způsobem k eh, řadě evropských veřejných projektů a to je také jeho hlavní funkce. Velice dobře víme, že jsou tady i další dvě klíčové funkce, to je redistribuce a stabilizace ale zároveň víme, že redistribuce je na evropské úrovni skromnější a stabilizační funkce v podstatě doposavat nefungovala, neexistovala. Problémy jsou na straně výdajů i příjmů v evropském rozpočtu. Ať už jde o to, zda Evropská unie dokáže docílit konvergence to hodně závisí na schopnosti redistribuce evropského rozpočtu a to zda dokáže naplňovat eh, tu stabilizační funkci, to je především otázka objemu toho rozpočtu. Takže tímto způsobem je třeba se dívat na ty nástroje, které se nabízejí eh, v tom novém návrhu EU OVFR pokud e, není rozpočet dostatečně velký, tak z hlediska stabilizace, to jsme už viděli v minulém období, dochází k tomu, že se fiskalizuje monetární politika, což e, evropští občané a další e, zainteresovaní vnímají se smíšenými pocity. Nicméně musím ještě podotknout, že když mluvíme o rozpočtu, tak tady vlastně nejde jenom o celkové množství zdrojů. Rozpočet má především nabízet finanční prostředky, to ano, ale má nabízet také pobídky a vůbec určitá obecná vodítka. Takže z tohoto hlediska si myslím, že ta diskuze o vlastních zdrojích je ještě zajímavější. Už jsou na stole určité starší návrhy, například ten z roku 2014 eh, pro rozpočet 2014 až 20, jemuž jsme se kdysi věnovali. Pak tady byl návrh k zavedení daně z finančních transakcí. I tento návrh se vlastně týkal původně pobídek, eh, spíše než eh, že by to mělo přinést nějaké větší příjmy. Tato pobídka měla jít proti finančním transakcím, které nepřispívají reálné ekonomice, nebo alespoň ne přímo. A samozřejmě u takového nástroje je potřeba si udělat odhad, kolik by mohl vygenerovat. Pak se objevily také další návrhy k diskuzi, například, že když máte nějaký politický cíl, tak jakou pobídku chcete vytvořit na straně příjmů a výdajů. Uvedu příklad. Nechci k tomu nějakou další diskuzi, jenom eh, drobný postřeh. Evropská unie chtěla usilovat o makroekonomickou stabilitu již dlouho, ale přitom neměla k tomu žádné konkrétní nástroje, kromě doporučení. A proto například eh, eh, se nesnižují eh, přebytky, protože to není žádný reálný nástroj pro členské státy. Takže například tady bych si představoval nějak menší poplatek, který by byl na přebytky z běžného účtu vlastně přímým příjmem do evropského rozpočtu a nabídl by eh, seriózní pobídku pro země, které nedodržují doporučení Evropské unie v této oblasti. Co se týče třetího eh, účinku, který jsem zmínil, kromě zdrojů a pobídek, tak to jsou mm, ta obecná vodítka. To si myslím, že je důležitá věc, když tady není kapacita mm, dostatečných prostředků, tak alespoň eh, můžete vyslat eh, dobrý eh, signál, zejména u výdajů. To například může být to, že vyzveme Evropský sociální fond plus že u té sociální oblasti chceme zapojit nějaké nové eh, oblasti, jako je eh, soudržnost, ku příkladu. A podobné mm, poselství můžeme vyslat i u příjmové stránky rozpočtu. To si myslím, že je důležitý posun. Otázka udržitelnosti samozřejmě není nová, není to žádný nový cíl. Už jsme s tím přišli před deseti lety v té strategii Evropa 2020, objevuje se to také v horizontu 2020, tedy ve snaze docílit inteligentního a udržitelného růstu. Ale objevují se nové myšlenky, nové návrhy, ty se v tom posledním desetiletí týkaly hlavně výdajů a nových podmínek a účelové vázanosti konkrétních eh, výdajových částek nebo kategorií, tak aby sloužily tomu inteligentnímu a inkluzivnímu a udržitelnému růstu. Ale tady jsme se narazili na limity, takže eh, Teď třeba se zaměřit více na výnosy, protože není možné stanovovat další a další podmínky a nástroje pouze pro ty výdaje, je potřeba nechat i určitou volnost členským státům, aby si ten rozpočet podle svého implementovali. Takže teď je třeba začít hovořit více o příjmech, o tom, jak tato strana rozpočtu funguje. A tady si myslím, že ten Junckerův Ettingerův návrh Kvechfer je velice důležitý. Jednak eh, se eh, odstraňují rabaty. Já si myslím, že to už eh, mělo být pryč Eh, dávno. Neměli jsme si eh, ponechávat ani britský rabat, eh, měli bychom se vrátit k nebo respektive neměli jsme dovolit, aby se mm, tyto úlevy jakkoliv ve VFR šířily. Takže si myslím, že tento návrh předchozí komise je správný. A pak se tady objevují návrhy na příjmy z daňové oblasti. Je tu příklon k větší udržitelnosti, to znamená, to je ta daň z plastového nerecyklovaného odpadu. To je opět velice důležité jako pobídka, ale je to samozřejmě i skromný příjem, který může eh, být takto vygenerován. O všech těchto věcech se musí diskutovat. Nová komise ještě více jde cestou k mm, větší udržitelnosti nicméně nemají kapacity si definovat, odkud by tyto příjmy měly pocházet. Tady se musíme vyhnout tomu, že by financování Green Dealu bylo jenom z příjmu evropského rozpočtu, protože většina financování musí jít přes Evropskou investiční banku a další banky. Spíše to musí být úvěry než daně. To musí být základem pro investice. Evropská investiční banka už k tomu má novou strategii z loňského roku a teď se i Evropská centrální banka snaží zapracovat z tohoto hlediska na monetární politice. Takže já si myslím, že je opravdu důležité vyhnout se eh, té představě, že by Nová zelená dohoda a její financování potřebovaly prostředky čistě z evropského rozpočtu ale evropský rozpočet musí nastavit dobré pobídky. A tady, myslím, byla poměrně dobrá snaha hledat nějaké možnosti. Margit Schratzentalen z Rakouska eh, zjistila nebo identifikovala některé daňové zdroje, které by mohly pomoci evropskému rozpočtu eh, se financovat. A to si myslím, že zasluhuje svou pozornost. Argumentace eh, ohledně těchto nových návrhů nám může eh, pomoci když budeme projednávat například tu uhlíkovou hraniční daň nebo různé palivové daně a zkrátka tyto nové potenciální nástroje příjmu. To by nám trochu přesunulo eh, ten důraz eh, který teď je na té příjmové stránce rozpočtu. A ještě jedna věc, kterou chci zdůraznit. E, v souvislosti s příjmy do rozpočtu nesmíme řešit pouze samotné částky a přímé pobídky, ale také otázku diverzifikace, protože nám jde o to, aby rozpočet byl stabilní a udržitelnější a proto se musíme zamyslet nad diverzifikací zdrojů příjmu. To musí zůstat také v ústředí diskuzím v současné době i v tom příštím období. Tady zaprvé musíme zajistit tedy dostatečné objemy pro ten evropský rozpočet, pokud má mít eh, ten rozpočet nějaký reálný dopad, eh, pokud jde o posun k udržitelnější a inkluzivnější Evropě, musí se zlepšit také pobídky a musíme eliminovat eh, nevhodné chování které bývá často nežádoucím dopadem evropského financování. Diverzifikace zdrojů, tak abychom vytvořili odolnější rozpočet, to je další věc. A kromě toho Evropská unie eh, musí jít směrem k větší daňové koordinaci. Otázka spravedlnosti je tady zásadní, abychom zajistili, že ten posun který, ke kterému dojde v rozpočtu, eh, zlepší eh, tu spravedlnost a rovnost mezi členskými státy. To je ode mě vše. Děkuji za pozornost. Thank you, Laszlo. Já vám děkuji, Lázlo. A teď dostane slovo druhý řečník, profesor Miguel Poerš Maduro, šéf eh, Institutu Evropské univerzity, ředitel nadnárodní eh, zprávy věcí veřejných. Eh, do roku 2009 pan Maduro byl eh, generálním advokátem Evropského soudního dvora. Mezi lety 2013 a 2015 byl pan Maduro vicepremiérem a ministrem pro regionální rozvoj Portugalska. Zastával důležité akademické a neakademické funkce a vydal, editoval mnoho publikací na téma evropských právních a ústavních otázek. Pane profesore, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, děkuji Evropskému parlamentu za pozvání. Byl jsem tady opakovaně, a není to vlastně poprvé, ani když bych měl hovořit o vlastních prostředcích. Je to téma, které řešíme už několik let buď tu sklenici vnímáme jako napůl plnou nebo napůl prázdnou. Já ji vnímám raději jako napůl plnou, protože když jsem eh, hovořil o těchto otázkách kdysi, tak mě považovali za blázna, to už tak teď není. Eh, řekl bych, že máme důvody být optimističtější než v minulosti. A vzhledem k poměrně krátkému času, jaký mám, se zaměřím na dvě věci, dvě věci, které se méně často objevují, když se hovoří o vlastních prostředcích. A eh, navážu tak trošku na to, co říkal Lázlo. První věc je, že primární důvod, proč rozšiřovat vlastní prostředky, je podle mého názoru ne finanční, ale politický. Souvisí to s legitimitou Evropské unie. Podobně jako u národních politických komunit, tato legitimita závisí na objemu, stejně tak jako na tom, jak se prostředky vybírají a distribuují v rámci politického společenství. A pokusím se toto demonstrovat. A druhá věc, kterou bych chtěl zmínit, je rozsah, do jakého vlastní prostředky nebo jejich rozšíření mohou být i alternativou, a možná dokonce schudnější politickou alternativou eh, oproti daňové harmonizaci. Takže První věc, ta souvisí s návrhy, které jsem sepsal ve zprávě pro tento parlament z roku 2012. V roce 2018 jsme to zkoušeli ověřit na škole nadnárodní governance a v Evropském institutu. Společně s YouGov jsme zorganizovali průzkum v deseti členských státech EU. A První eh, otázka, kterou jsme chtěli v tom průzkumu řešit, je, že jsme se snažili změni, změřit solidaritu evropských občanů vůči, tady z jednoho členského státu vůči evropským občanům v jiném členském státě. Jinými slovy, ptali jsme se jim, záleží vám na jiných občanech EU stejně jako na vašich, nebo vám na nich záleží částečně. A tady vidíte výsledky. Je to relativně vyváženo, Celkově je většina pro částečné záležení na ostatních občanech, ale ne tolik jako na vlastních občanech. A zajímavé je, že tady vidíte určitou varianci ve státech nalevo oproti ve státech napravo, což jsou novější členské státy, mladší členské státy, nověji přistoupené. A zajímavé je, a to je druhá věc, kterou vám chci ukázat, pak jsme se ptali, Eh, zavedli jsme otázku č, eh, měření očekávání, co do toho, kolik očekávají, že dostanou z Evropské unie, například kdyby byl fond pro solidaritu a tak. Takže tady bych chtěl, abyste si všimli, oni závěry jsou různé, ale chtěl bych, abyste si všimli, tady máte velice silnou korelaci mezi eh, otevřeností vůči solidaritě a, a, a tím, kolik očekáváte že byste dostali, kdyby se o vás starali ti ostatní. Jinými slovy, něčí názor na solidaritu je možná, možná eh, bohužel, silně navázán na to, jak moc ten daný člověk očekává, že z té solidarity také dostane. A to je dobře známa, známé zkreslení, eh, známé zejména v behaviorálních vědách, Politiky by měly být navrženy ne tak, aby eh, toto, toto zkreslení podporovali, aby ho naopak rozbíjeli. Bohužel tak to zatím není a není to tak ani u vlastních prostředků EU. Vlastně ty okolnosti eh, ve smyslu, že EU je financována z národních rozpočtů, toto zkreslení eh, naopak posiluje, nekoriguje ho. V Evropské unii se vytváří v podstatě takový nulový výsledek. Evropský rozpočet a systém finančních zdrojů je vnímán eh, jako něco, co někteří vyhrají a jiní prohrají. A kromě toho, to vysílá signál, že to, co Evropská unie distribuje, je bohatství některých členských států a distribuje se do jiných členských států a nedistribuuje se to bohatství, které je vytvářeno eh, tím procesem integrace trhu v EU. A celkově to vytváří eh, něco, co bychom mohli definovat jako demokratickou kognitivní distorzi, co se týká Evropské unie. Z těchto všech důvodů, tedy to, že výsledek je nula, že Evropská unie se vnímá jako, že distribuje bohatství, které vytvářejí členské státy a nikoli, které je vytvářeno jakožto produkt e, tržní integrace. Takže, jakým způsobem by toto vlastní prostředky mohly korigovat? Mohly by to korigovat hlavně tak, pokud by byly navázány na aktivity, které by nějakým způsobem mohly řešit dva aspekty. Za prvé, ekonomické aktivity, které jsou umožněny vnitřním trhem. Čím víc finanční zdroje Evropské unie budou napojeny na bohatství, které si občané přidruží s hospodářskou činností, která je umožněna vnitřním trhem, tím silnější bude legitimita takovéhoto financování. Druhý aspekt je, že když to propojíte na bohatství, které členské státy e, nemohou efektivně zdanit. Jinými slovy, napojíte financování Evropské unie na korekci Eh, v oblasti daní a spravedlnosti, napojíte to na distributivní spravedlnost v oblasti daní, a to zejména v těch, eh, v těch oblastech, kde členské státy něčeho takového nejsou schopny. A eh, tím navazuji na pana Fernandeše. Mými slovy, to vám umožní ten narrativ, že vlastně ulehčujete daněmi jinde tím, že korigujete daně na evropské úrovni. V této instanci Evropská unie pak bude vnímána jako něco, co distribuje bohatství, které sama generuje a že zavádí daňovou spravedlnost, což posílí legitimitu EU a ze strany evropských občanů, velice pravděpodobně, to zvýší podporu e, vlastních zdrojů EU a politik EU. Tak, v druhé části toho průzkumu jsme se snažili tuto hypotézu otestovat. Pokud bychom změnili způsob, jak Evropská unie se financuje, změní to také vnímání občanů Evropské unie a jejich politik? A musím říct, že závěry a výsledky uvidíte, byly ty, že to tak opravdu bude. A to velice důrazně. Za prvé, zeptali jsme se evropských občanů, eh, tedy v těch stejných deseti členských státech, což, které jsou víceméně reprezentativní co do EU. Je to tak, jsou to také členské státy, kde EUGOV eh, Eh, může provádět průzkum. Jeden z těch států už brzy státem nebude, členským státem Unie. Ptali jsme se jich, zda by Evropská unie měla mít víc prostředků a jejich státy méně prostředků, anebo zda si myslí, že víc prostředků by měly jít Evropské unii a eh, na, naopak více prostředků členským státům a méně prostředků unii. A jak vidíte, je zde velký počet lidí, kteří nevědí, to je to fialové, ale vidíte jasný rozdíl mezi jeho evropskými státy. Tam je více lidí pro, víc peněz pro EU a méně pro členské státy. A mezi severními státy, kde to odpovídá tomu, tomu zkreslení, jako, jak jsem říkal, kde jsou lidé pro víc peněz pro členské státy a méně pro EU. Je tam jedna zajímavá výjimka a to je Německo. Tam si lidé myslí, že by Unie měla mít víc peněz a členské státy méně. Ale je tam ten rozdíl, je tam to, to, to, to rozdělení. A je to hodně drastické. Zajímavé je, že tento rozdíl se stírá a podpora pro financování EU výrazně nabírá na podpoře, když tu otázku postavíte úplně jinak. Když se lidí zeptáte například, zda by podpořili evropskou eh, uhlíkovou daň tak je tam obrovská podpora ve všech členských státech. Když se zeptáte, zda by podpořili zdanění velkých internetových firm, je to úplně to samé. A podobně, i když méně, je to v případě daně z finančních transakcí a e, zdanění firem. E, tam je výjimka v některých e, skandinávských zemích, tam je více pochybností. Takže já bych řekl, že tyto výsledky ukazují to, že ta hypotéza, kterou jsem vám zde přednesl, tedy když se změní způsob financování Evropské unie, odejde se od toho financování z členských států a přejde se na financování z vlastních prostředků, tak se výrazně zvýší podpora nejen pro financování EU, ale také pro její politiku a její legitimitu. Druhá věc, kterou jsem chtěl říci, a už budu stručnější, abych nepřesáhl o tolik, poprosím vás jenom o pár minut, je rozsah, do jaké míry vlastní prostředky mohou být alternativou vůči daňové harmonizaci. A navazuje to na, na ten předchozí bod, na ta předchozí data. Já jsem přesvědčen, že by bylo možné a mělo by být zvažováno, namísto pokusu o a to bude velice těžké o pokusu harmonizovat eh, daně eh, z příjmu právnických osob, abychom umožnili i nadále daňovou konkurenci, ale místo toho používat eh, jaký, jakousi daňovou přirážku na úrovni EU pro regulování této soutěže. Pakliže vytvoříte evropskou daňovou přirážku, například v oblasti daně příjmu právnických osob, tak to můžete použít jako alternativu vůči harmonizaci daní. Umožníte daňovou konkurenci mezi členskými státy, ale použijete to jako způsob ve smyslu smyslu, že to nikdy nepodkročí nějakou danou hranici. Což by byl dobrý nástroj této oblasti. Samozřejmě, to by vyžadovalo e, společný konsolidovaný daňový základ, ale takovýto konsolidovaný základ daně by mohl, e, mohl umožnit něco ještě jiného, což by bylo také velice zajímavé, a to že taková, takováto daň by se aplikovala na všechny firmy všude, aby se nedistortovala soutěž a pokud by se vytvořil společný daňový, konsolidovaný daňový základ, bylo by pravděpodobně možné identifikovat, jaká hospodářská aktivita je přeshraniční a jaká je čistě interní. A pak, i, i pakliže by se ta daň aplikovala na všechny, tak ty daňové příjmy by mohly být navázány pouze na národní na národní eh, zdanitelnou činnost a pouze ta přeshraniční zdanitelná činnost by pak financovala Evropskou unii, což by opět posílilo legitimitu EU v oblasti vlastních prostředků. Děkuji vám za pozornost a omlouvám se, že jsem o dvě minuty přetáhl. Děkuji, profesore Maduro. A děkuji i za předchozí prezentaci. A nyní budou otázky poslanců. Já doporučuji, abychom nejprve vyslechli několik otázek a pak dali slovo eh, našim panelistům. Takže nejprve stínový zpravodajové, paní Gualmini. Thank you so much. Děkuji. Pane předsedo, já se omlouvám, protože jsem dorazila trochu spožděním se spožděním, takže jsem nevyslechla tu první prezentaci, ale velmi pozorně jsem naslouchala té druhé. Opravdu si cením, jak eh, profesor Maduro vysvětlil celou záležitost velmi jasně a kompetentním způsobem se, se zřetelnými argumenty. Jakožto eh, skupina SAD jsme navrhli poziční dokument o rozšíření vlastních zdrojů v naději, že se bude jednat o realistický, reálný cíl legislátorů a že bude implementován ve e, spojení s vyjednáváním širšího víceletého rámce. A domnívám se, přesně jak jste tu ukázal na těch údajích, že musíme tuto změnu paradigmatu skutečně prosazovat. Zvýší to legitimitu evropských institucí tím, že se zavedou tedy vlas, o skutečné vlastní zdroje, které mimochodem nám umožní snížit a omezit příspěvky jednotlivých států na základě hrubého národního důchodu. Takže já myslím, že musíme letos přistoupit k této změně a začít ji zavádět, protože jsme si vědomi, že v předchozích desetiletích jsme my, jakožto evropské instituce, jednali přesně v opozici vůči tomu, co vlastně v rozporu s tím, co smlouva říká. Protože smlouva říká, že evropské politické politiky a e, e, evropské politiky a cíle musí být financovány e, nikoli v příspěvky, ale vlastními zdroji. Ale když se pak podíváme na to, co se děje v realitě, tak je to pravý opak. Znamená v uplynulých třech desetiletích. Takže nastal čas, abychom tuto logiku zvrátili, změnili a abychom Eh, uplatnili skutečné vlastní zdroje. A já, já jsem velmi nakloněna tomu, abychom měli vnitřní zdroje jak spojené s vnitřním trhem, tak i, jak jste vy prokázal, eh, že by bylo naprosto, že by to bylo naprosto užitečné, že je tu tato možnost získat nebo realizovat tento trh, jak z hlediska vnitřního trhu, tak i tedy klimatické změny. Čili by, by tu mohl být nový koš zdrojů související s oběma cíly. A já jsem byla překvapena, třeba, třeba těhoto uhlíkovou daní, že lidé souhlasí se zavedením takové daně, také systému ETS. Myslím, že občané, jak tomu často bývá, jsou dál než my, politici. A musíme tudíž být velmi ambiciozní, jakožto Evropský parlament. Nemůžeme skrývat, něk- některé skutečnosti. Musíme být realističtí. Komise možná nebude až tak entuziastická, pokud jde o širokou škálu těch zdrojů. Teď je zaměření hlavně na daň z plastů a ETS, ale já si myslím, že bychom měli být daleko ambicioznější. A ještě mám otázku na pana profesora Madura. Ráda bych se vás zeptala, co soudíte eh, o té dávce eh, vybírané na základě vnitřního trhu. Každopádně vám děkuji za velmi eh, krásnou prezentaci. Pan Papadimulis. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat všem přispěvatelům Zohlasím souhlasím s tím, jak říkal pan Maduro, že už desítky let se o tom bavíme, ale teď je na čase, abychom dospěli k rozhodnutí. Evropský parlament je na čele těchto diskuzí. Je důležité, abychom se teď do této otázky opravdu pustili naplno. Souhlasím s kolegy, kteří se vyjádřili a kteří konstatovali, že to je vlastně eh, instituční eh, závazek, povinnost směřovat k většímu využívání vlastních zdrojů. Momentálně se nacházíme v situaci, která je v rozporu s pravidly, kdy větší část financování závisí na příspěvcích eh, členských států, nikoli vlastních zdrojů. Tak by to být nemělo. minulosti jsme vytvořili ten Montyho výbor, tu skupinu moudrých v uvozovkách, která měla předkládat návrhy, myšlenky, jak diverzifikovat vlastní zdroje. A mě by zajímalo, co si myslíte o těchto návrzích, jestli bychom je měli aplikovat, jestli bychom je měli nějak rozvinout. A pak další věc. Náš výbor co hodláme dělat my, poslanci tohoto výboru, po tomto výboru, jaké budou další kroky. Bylo by dobré, aby jsme se zamysleli nad návrhy, aby se to posunulo na žebříčku našich priorit. Jednoznačně je to navázáno na celkově na tu eh, diskuzi o víceletém rámci, pokud budeme mít více vlastních zdrojů, pokud budeme mít návrhy, na kterých se shodne většina, pak eh, politická opozice, která eh, se, se omezí a bude, budou menší rozpory mezi čistými přispěvateli a příjemci Často se kvůli tomu dostáváme do konfliktů a do patových situací. Rada je v tomto směru překážkou ambicioznímu víceletému rozpočtu, tak jak by si ho přál parlament. Takže zostíme se iniciativy, předložme tyto iniciativy v oblasti vlastních zdrojů. Děkuji, pan Fernandez. Já bych rád poděkoval všem panelistům. Příspěvek pana profesora Madura je skutečně inspirující. Ale jestliže jsme schopni přesvědčit občany, jak to, že nejsme schopni přesvědčit členské státy, které váhají, zdrá, jsou zdráhavé, i když vědí, že jejich občané jsou nakloněni této myšlence. Protože když se podíváme třeba na daň eh, z finančních transakcí ETS, velká iniciativa zdanění digitálních eh, společností, to jsou všechno věci, které by občané podpořili také z, z principu spravedlnosti a rovnosti. Populisté říkají, že parlament chce vymáhat, ždímat z občanů stále větší daně. Ne, ale my chceme pravý opak. My chceme omezit daňové zatížení občanů. Ale jak přesvědčit členské státy? Členské státy musí rozhodnout jednomyslností a parlament to musí ratifikovat. A parlamenty to musí ratifikovat. Jak je můžeme přesvědčit? Tím se dostávám k dalšímu tématu. Už jsem to řekl opakovaně i veřejně. Když někoho pozvete na jídlo, tak často, tak tím vlastně získáte právo vybrat restauraci a často i to jídlo samotné. A třeba Francie eh, která, které, státy, které zodpovídají za 35% rozpočtu, a oni chtějí udržet si e, tuto pozici, protože oni pak mají pocit, že jak si šé, tomu šéfují. Když budeme mít vlastní zdroje a když snížíme tudíž procento, které pochází z národních zdrojů, no tak členské státy to budou vnímat jako oslabování jejich pozice. Jak je můžeme přesvědčit? Jak můžeme předložit nějaký zajímavý návrh, který by pomohl um, tuto situaci prolomit, abychom eh, si poradili s radou. Děkuji. Děkuji mnohokrát. I já bych chtěla poděkovat eh, oběma řečníkům pan Andor a pan Poerš Maduro. Víte, víceletý finanční rámec a vlastní zdroje, to je debata, která je naprosto fascinující. Nacházíme se v situaci, v tuto chvíli, kdy diskutujeme o vlastních prostředcích. A jako parlament se musíme pokusit vyřešit otázku tu, co to znamená, že budeme s víceletým finančním rábcem souhlasit, pakliže se politicky shodneme na vlastních zdrojích? E, co z té debaty vychází, je to, že je velice složité získat politické rozhodnutí o vlastních prostředcích. a to v tom časovém rámci, abychom získali souhlas s, eh, s víceletým rámcem. Takže ta otázka konsenzu je velice důležitá a je úzce napojena na debatu, kterou jsme vedli dnes ráno. Co tím myslím? No, hrubý národní důchod. To je velký kus příjmu. A vytváří to vlastně nerovnováhu oproti množství financování, jaké máme z vlastních prostředků. A je to právě tento trend, který chceme zvrátit. Ten kompromis, ke kterému, jsme do, ke kterému dojdeme, to bude muset řešit. Musíme zajistit, že dojde k navýšení příjmů pro Evropskou unii z vlastních prostředků. A já nechci, aby lidé dezinterpretovali to, co jsem řekla. Je důležité zvýšit eh, financování z vlastních zdrojů. Rada souhlasí s politickými prioritami parlamentu, ale zdá se, že zatím nedošlo k postupu eh, v oblasti vlastních zdrojů. Je zde jeden klíčový bod, o kterém hovořil José Manuel Fernández, a to je, že musíme jasně říci, že tyto nové prostředky mohou znamenat více daňové spravedlnosti měly by přispívat k boji proti daňovým únikům a vyhýbání se daňové povinnosti. A je potřeba toto jasně vysvětlit. Není to otázka přijímání, eh, uvalování dalších daní na daňové poplatníky. Miguel Poerš Maduro zmínil jeden velice důležitý politický bod. Podíváte-li se na rozhodovací proces v EU, tak eh, občané, eh, nebo reprezentace občanů je podstatně na dvou místech. V Evropském parlamentu, to je přímá reprezentace, a v radě. Tam máte zástupce občanů prostřednictvím vlády v členských státech. Takže máme zástupce členských států a zástupce občanů. Ale Zároveň je potřeba mít i nějaký ekvivalent z finančního hlediska. Neznamená to, že zvýšíme daňovou zátěž jednotlivých občanů, abychom financovali EU. Za třetí, mám jednu takovou obavu. V této debatě, tak jak to vidím já, se musíme vyhnout tomu, aby všechno bylo orientováno na daně, jak se říká. Nehovoříme o vlastních prostředcích, kde se každý zdroj eh, vyhrazuje konkrétní politice. Musíme se vyhnout zdrojům pro zelenou dohodu. Tedy, že by nějaké zdroje financovaly čistě jenom tu dohodu. Hovoříme-li o prostředcích, musíme o nich hovořit jako o něčem, co bude eh, dodáno do obecného evropského rozpočtu, spíše než do konkrétní politiky. Děkuji. Děkuji paní Holmajer. Vážení kolegové a kolegyně, pane předsedo, v té diskusi mě eh, trošku přišlo, že všichni víme, proti čemu jsme my víme, že chceme trošku více příjmu, ale členské státy nám to kazí, nikdo nechce platit, nikdo se nechce na ničem shodnout, chybí nám strategie. Všichni víme, kdo je špatný a co dělá kdo špatně, ale nějak se nikam nedostáváme, neposouváme. U téma daní všichni víme, že potřebujeme jednomyslnost. U víceletého finančního rámce potřebujeme jednomyslnost a u vlastních prostředků potřebujeme jednomyslnost. Takže bychom měli přemýšlet o tom, eh, jak říkal kolega Fernandeš, jakým způsobem můžeme členské státy získat pro určitý způsob myšlení. To, co v té eh, diskusi úplně zapadá, je eh, obchod s povolenkami v systému ETS. To je také příjem, ehm, který většinou teče čistě do členských států a ne k nám. Když bychom chtěli rozšířit systém ETS, tak je to otázka zelené dohody a je to velice intenzivní otázka, kolik prostředků potřebujeme, kolik potenciálně můžeme mít i prostředků pro Evropskou unii. Za druhé, a mně se, ta, mně se ten příspěvek obou kolegů velice líbil, eh, když se zeptáme eh, občanů, Jestli chtějí eh, platit jiné daně, tak mohou být pro nebo proti. A pokud eh, jim podniky mezi tím vysvětlí, že to bude znamenat nižší příjem, tak budou proti. Takže je to takové, ta, taková argumentace kruhem, ale je potřeba, abychom eh, občany přesvědčili o tom, že potřebujeme rozumné financování EU. A z toho důvodu, a to je druhá věc, kterou chci říct, co se týká podvodů v oblasti DPH a celních podvodů, to jsou větší částky, než o jakých my tady teď hovoříme jako o vlastních zdrojích. Pokud bychom do, dokázali donutit členské státy, aby v této oblasti se staly aktivnějšími, možná by naše prostředky výrazným způsobem vzrostly protože posledně to bylo nějakých 3,5 miliardy v jednom jediném případě a těch případů je celá řada. A e, tady jde o vybavení celních úřadů, e, kteří za těmi lidmi musí neustále běhat a e, jsou přesto schopni kontrolovat maximálně 1% zboží. Takže si dovedeme představit, že i v oblasti cel máme velké problémy a měli bychom i v tomto sektoru důrazněji pracovat. Takže já jsem otevřena vůči vlastním prostředkům, to pro mě vůbec není otázka, ale měli bychom mít k dispozici potřebné nástroje, tak abychom měli hned od začátku možnost něčeho skutečně dosáhnout. Nejenom abychom pak stáli a se svěšenou hlavou říkali, no jo, bojovali jsme, ale nic jsme nevybojovali. Eh, to nejde. Potřebujeme se snažit dosáhnout nějakých řešení, která budou proveditelná v členských státech, eh, aby nešlo o to, že čistí pláci nadávají na čisté příjemce nebo naopak. Já jsem z Německa, my máme, eh, my jsme si řekli, eh, ano, 1,3% a bojují tak proti své vlastní zemi, ale když se podívám na zelené kolegy, kteří bojují za toto tady, tak doma za to nebojují. Oni bojují za 1,1 až 1,0%. 100%, takže ona, on se mění i ten pohled na celou věc, i v rámci našich vlastních stran na, na to, na čem vlastně pracujeme. A i z tohoto důvodu je velice důležité, řekla bych, abychom hovořili s kolegy z národních parlamentů, abychom si jasně řekli, kdo je pro co, co je potřebné, abychom se shodli, že je potřeba mít vlastní prostředky a tím pádem musíme intenzivně hovořit s našimi kolegy, protože jedině oni mohou pohnout s povědomím ve svých regionech. To my bohužel nedokážeme. Děkuji. Děkuji vám. Paní Keller. Děkuji, pane předsedo. To, co chci říct, zcela zapadá a navazuje na to, co řekli předřečníci. Přejeme si mít skutečné vlastní zdroje a musíme eh, k tomu mít nezbytné prostředky. Já se eh, chci hájit ten mechanismus eh, de facto e, kompenzace uhlíku, uhlíkové na hranicích. Abychom zabránili úniku uhlíku, carbon leakage, tím, že proplatíme ten rozdíl e, té, těch environmentálních nákladů um, vyplývajících z naší vnitřní regulace, a samozřejmě toto je odvozeno od ETS, to je cena, kterou za uhlík platí velké firmy, ale je to uplatněno na hranici jako určitý diferenciál eh, ceny. To by mělo jak environmentální přínosy, nechci tomu říkat přímo daň, a, ale mělo by to přínos i jako zdroj. A já mám pocit, že musíme v této věci postupovat rychleji, zejména pokud jde o tu metodu, abychom to mohli aplikovat, protože to zahrnuje nejenom základní produkty, ale Eh, také eh, různé zpracované produkty a samozřejmě celní systém, celníky. A já se samozřejmě těší ty skvělé statistiky, že všichni Evropané akceptují vytváření těch daní, tak když mluvíme konkrétně, tak všechna spotřebitelská hnutí mají tendenci se pak postavit proti a ovlivňovat pak veřejné mínění na národní úrovni. Takže konečném důsledku vždycky jde o spotřebitele, kteří to zaplatí. Takže tady jde určitý proces, který nám pomůže postoupit eh, v této problematice. Zajímalo by mě, vaši, pane profesore, vaše, váš názor ohledně eh, tedy těch to, to, těch našich názorů versus jejich názorů, když eh, eh, a toho mínění, když chceme uplatňovat nějaké nové daně, když oni mají pocit, že v konečném důsledku to bude platit pro ně. Paní Garida Zabal. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat našim vystupujícím za postřehy a návrhy, které předložili. Pan profesor Maduro řekl, že již několik let eh, se hovoří o vlastních zdrojích a sám si připadal před několika lety ještě jako blázen, ale opravdu časy se mění a teď myslím, že i tady v parlamentu už je většina pro opravdové vlastní zdroje, protože v tom vidíme veliké výhody, pokud jde o financování evropského rozpočtu. Ale je také pravda, že rada svůj postoj nezměnila a jeden z mých kolegů, když eh, byl dotázán, co máme dělat eh, nebo jeden z kolegů se tady ptal, co máme dělat, abychom změnili eh, postoj eh, rady. Zdá se, že občané si to nepřejí, a, ale přitom statistické údaje a průzkumy ukazují přesný opak. Takže mě poměrně překvapuje, že jsme si prošli ekonomickou a finanční krizí, eh, kdy vlády musely přijímat poměrně těžká daňová a finanční rozhodnutí, tak najednou nejsme na evropské úrovni schopni eh, zavést daně pro ty, kteří znečišťují, pro podniky, které mm, eh, páchají daňové podvody, nebo nejsme schopni zajistit určité mm, minimální daně. Proč je to pro nás tak obtížné? Já vím, že v radě eh, se nicméně se minimálně o těch daních začalo mluvit, ale určitě tam není eh, ochota se dohodnout, dokonce se ani nechtějí zbavit těch eh, rabatů, slev, ehm, protože jak víte, tak eh, ty, ty slevy ty se týkají především těch nejbohatších zemích. Takže teď je otázka, jak přesvědčit eh, státy k tomu, aby schválili opravdové vlastní eh, zdroje. Některé státy jsou pro některé zdroje, ale zase proti některým a nedaří se najít ten společný jmenovatel. Ale já si myslím, že je potřeba jít jinou cestou, jít eh, cestou toho, že ehm, Všichni nakonec odsouhlasí všechny ty zdroje, kdy jeden z nich bude pro někoho přínosnější než jiný. Ještě něk- dvě žádosti o vysvětlení. Nejprve na pana Andora. Vy jste mluvil o podmíněnosti, tedy samozřejmě mm, jsme neměli čas jít více dohloubky ohledně těch eh, podmínek, ale kdybyste to mohl trochu konkretizovat, uvést nějaké příklady. A k tomu, co říkal pan Maduro, na závěr jste také zřejmě z časových důvodů neměl možnost se věnovat více eh, té přirážce eh, k daním z příjmu společnosti. Jak si myslíte, že by to mohlo fungovat? Máte nějakou studii, kolik peněz by toto mohlo vygenerovat? Děkuji. Thank you. Mr. Kirtsos. Děkuji, pan Kirtsos. Νομίζω ότι το βασικό μας πρόβλημα είναι ότι έχουμε... Ten základní problém, jemuž čelíme, je Brexit. Spojené království odchází a my budeme muset vykompenzovat jeho zdroje, které původně šly do evropského rozpočtu. Bohužel, stále máme jakousi brexitovou mentalitu. Paní Tečrová tehdy řekla I want my money back a ten slogan jak si pořád platí, pořád eh, se s ním různě šermuje. V různých podobách. Stojíme před velkými výzvami, ale tyto výzvy není snadné financovat. A v podstatě Eh, například ztrácíme eh, v, třeba v otázce eh, nové sítě 5G, protože Číňané v, tom, v tomto ohledu dominují a my ztrácíme tu bitvu o 5G. A navíc ty finance prostě vůbec nedosahují částek, které jsou zapotřebí. Třeba v oblasti obrany. Když třeba v rámci výboru eh, pro obranu a bezpečnost, tam se po, mm, pořád, tam se hovoří teď o možných vojenských operacích v příštím sedmiletém období. A teď je snaha omezit tyto částky, přitom ještě nebyly vůbec schváleny. A přitom stojíme v eh, tváří tvář o obrovsk, obrovskému zvyšování vojenských výdajů mocností. Ale to, co chceme řešit, není možné těmi prostředky, které máme k dispozici. Já jsem z Řecka. Um, má země má rozvojový problém, sociální, ekonomický problém. A potřebujeme společné úsilí, abychom uvolnili zdroje, které budou, eh, které budou směřovat na rozvoj. Jinak za pět let budeme mít ještě větší výdaje, protože budeme mít spoždění v řadě oblastí oproti mezinárodní konkurenci. Když se podíváme, co se děje v Sýrii, v Libii, my, jsme, my tam totálně absentujeme jako Evropská unie a jen přihlížíme těm hrozbám. Evropský parlament musí říci jasné ne rozhodnutím, která nejsou financovaná. Já myslím, že to je pravidlo, kterým se řídí Národní parlament a bychom se jim měli řídit také. Thank you. Pan Andersen, ano, děkuji. Nevím, jestli já myslím, že teď máme podporu eh, na straně veřejnosti pro zavedení vlastních zdrojů a myslím si, že postoj parlamentu se blíží spíše postoji občanů než našich eh, vlád. Já jsem ze země, kdy vím, že toto platí ale také si myslím, že musíme být konkrétnější, což znamená, že nestačí jenom říkat, že potřebujeme více vlastních zdrojů. Spíše musíme vysvětlovat, jaké druhy vlastních zdrojů chceme, jak je mm, rozpracovat. Proto si myslím, že například eh, ta uhlíková hraniční daň, jak řekla kolegyně z Renew, to je silný vlastní zdroj, protože to je zdroj nový, lidé vidí, že je to možné vybírat na úrovni všech členských států a je tam silná klimatická složka. Takže při diskuzi o této ihlíkové hraniční dani se objevují dva argumenty. Jednak, eh, že je potřeba, aby se k tomu vyjádřili eh, odborníci, eh, a naráží se tady na mm, střed spravedli VTO. Takže je potřeba zakomponovat eh, tuto uhlíkovou hraniční daň eh, do vývozního systému podle pravidel VTO. Někteří odborníci říkají, že v tom problém není. Mě by zajímalo, co se o tom myslí naši hosté. A druhý argument, který se často objevuje, je ten, že přesně nevíme, kolik prostředků se podaří tímto způsobem vygenerovat. Pro mě je důležité, abychom si k tomu zpracovali jako parlament společný postoj, takže by mě zajímalo, co si o tom myslí naši odborníci. Děkuji. Děkuji, paní Aje. Monsieur le Président, merci. Pane předsedo, děkuji. A děkuji vám, pánové, za skvělé prezentace, velmi zajímavé. Dovolte několik reakcí a otázku. Pane Andor, vy jste zmínil financování Nové zelené dohody a to, abychom to neopírali pouze o evropský rozpočet. To je samozřejmě naprostý imperativ. A to, co teď víme, že když se to bude opírat pouze o evropský rozpočet, tak těžko můžeme splnit ambice, které už jsme si vytyčili a kromě toho jde o to, jak budeme skutečně efektivně financovat tento nový Green Deal. A pokud jde o fiskální eh, zátěž, tak jak to zmínila Monika, no samozřejmě, všichni, eh, všem nám leží na srdci, abychom občanům neukládali eh, příliš daní, protože vždycky eh, platí občan, ano, to je realita. Ale eh, Evropa, v podstatě je tu určitá přidaná hodnota budování Evropy. Ta legitimita těch nových vlastních zdrojů, to konec konců prokázali i průzkumy veřejného mínění, které představil pan Maduro. Občané jsou schopni e, slyšet a chápat a je tu určitá e, tedy akceptabilita těchto e, vlastních zdrojů. A teď jsme přesně v tom zlomovém klíčovém momentu. E, takže jde jednak o tu stabilitu, ale také proto, abychom překonali překážky, před nimi stojíme. Jistě jsou některé členské státy, které si prostě nepřejí vlastní zdroje. A priori. Pak jsou ty, ty, ty které sice je nechtějí, ale jsou ochotny se nad tím zamyslet třeba z hlediska klimatu. A vy třeba přesně, jak, jak jste řekl, pane eh, Maduro, vy jste byl vnímán jak nějaký ajatolách, a teď už se o tom najednou může, dá, může mluvit. Členské státy jsou schopny chápat, že pokud chceme postoupit v příštích vyjednáváních, budou muset v něčem ustoupit. A navíc občané jsou stále citlivější vůči těmto otázkám které samozřejmě vyžadují eh, tuto jakousi pobídku v tom evropském smyslu. Monsieur Maduro, euh, jinak ne, nevím, jestli je to překladový problém, ale když říkáte, že eh, by se z toho vlastně mohlo stát velmi těžký proces fiskální harmonizace. Vy jste zmínil například danění podniků a tedy přes, přeshraniční aktivitou. Přeshraniční aktivita. Ale to není aktivita, která vyplývá z bohatství vnitřního trhu. Protože pokud je přesně přeshraniční, vy tak ti vytváříme určitou nerovnost. Děkuji. Děkuji go back now to... Teď tedy předám slovo eh, opět profesorovi Andorovi a profesorovi eh, Madurovi. Prosím, pane Andore. Ano, já bych se chtěl zaměřit na několik bodů, eh, které jste potom zmínili ve svých dotazech. Takže například ta Montyho zpráva. tady jsou ty podmínky, zejména v oblasti výdajů, o kterých jsem mluvil a jak eh, o nich přesvědčit. Tak tady se jistě shodneme s panem profesorem Madurem. Montyho zpráva nabízí jasný seznam doporučení. Ve svém úvodním vystoupení jsem již řekl, že se k většině z nich připojuji. Zmínil jsem pozitivně ten zajímavý posun směrem k tomu, eh, k, těm, k eh, tomu většímu množství veřejných statků. Ale tady bych řekl, že přece jenom musíme být opatrní. Vzhledem k legitimitě EU a jejího rozpočtu. Eh, důraz na evropské veřejné statky je sice důležitý, ale zase to nesmíme, pod, nesmíme podceňovat další dvě rozpočtové funkce, to znamená redistribuci a stabilizační funkci, zejména v prostředí měnové unie. Tady si myslím, že Evropská unie musí být schopná posunu a zlepšení u všech tří těchto klíčových funkcí rozpočtu. Ale z hlediska legitimity si myslím, že v této fázi je opodstatněné soustředit se na ty veřejné statky, a tady sou, souhlasím s tím, že bychom měli zdůrazňovat klimatickou politiku a zelenou dohodu Green Deal. Několik řečníků se ptalo, jak přesvědčit veřejnost, ale především, jak přesvědčit vnitrostátní politiky. Tak eh, v vnitrostátním kontextu, pokud jde o rozpočtovou politiku, tak eh, většinou jsou výdaje eh, na nasměrování naplnění nějakých eh, celostátních eh, cílů a tyto cíle nejsou spochybňovány ani občany, ani nikým dalším. Musíme zdůraznit, že evropské rozpočtové cíle ovšem nejsou takto eh, napřímo vnímány, jakože by podporovaly ty stejné cíle, ale přesto si myslím, že by pomohlo, kdybychom mohli dokázat, že evropský rozpočet podporuje i vnitrostátní rozpočtové cíle, jako je sociální stát nebo obrana, bezpečnost a tak dále. Také pokud by byla Evropská unie vnímána jako subjekt, který podporuje technologické inovace a pomáhá řešit otázky ekonomické a průmyslové konkurenceschopnosti, tak a že ty zdroje z Evropy pomáhají při realizaci průmyslové politiky v členských státech, tak si opět myslím, že by to mohlo pomoci. Pak eh, přeshraniční infrastruktura, ta se také často zmiňuje v rámci cílů. To by rovněž pomohlo. Také bychom neměli zapomínat například Spojeného království, kdy kampaně o Brexitu se soustředila na jeden konkrétní účinek eh, případného odchodu z EU a to, kolik by eh, ušetřili, kdyby nemuseli přispívat do evropského rozpočtu. To byl skutečně klíčový moment té kampaně. A bylo možné takto argumentovat, protože vlastně veřejnost nevěděla, co získává z evropského eh, rozpočtu, co eh, získává Spojené království eh, z různých evropských programů. Evropská unie nebyla dostatečně viditelná ve Spojeném království z hlediska financování, které poskytuje, takže si myslím, že je potřeba zdůraznit tu přímou vazbu mezi evropským rozpočtem a vnitrostátními prioritami. To je, myslím, klíčová věc. Tam bychom mohli získat pak silnější podporu pro evropský rozpočet. Já jsem mluvil o těch podmínkách, o té podmíněnosti na straně výdajů. Tím jsem chtěl říci, že ovšem tyto podmínky mají také svá omezení. Nemůžeme navyšovat do nekonečna ale v rámci nového návrhu VFR je velice důležitá vazba na evropský semestr. A to si myslím, že by měl být hlavní kanál pro ty evropské podmínky. Myslím si, že to je opravdu přesvědčivá věc. Pomohlo by, kdyby evropští občané věděli, čemu pomáhá ten evropský semestr, k čemu to vede, že to není jenom nějaké byrokratické cvičení, které si v Evropě každoročně děláme, ale že tam jsou dlouhodobé cíle a je potřeba je konkrétně vysvětlit, kam nás chce Evropská unie tím semestrem dovést. Takže legitimita podmínek by jinak totiž byla spochybněna jak eh, definovat eh, zelenou dohodu? To byla další vaše otázka. Já jsem říkal, eh, že evropský rozpočet tady může sehrát doplňující roli tím, že doplní zdroje investorů v kohezních regionech, v kohezních členských státech a že nabídne pobídky. Role bankovního systému je tady totiž nezastupitelná. Evropská unie má své kapacity ovlivnit chování bankovního systému a to prostřednictvím veřejných bank nebo novými druhy spolupráce mezi eh, promočními bankami. V čele eh, nich stojí především Evropská investiční banka, ale také EBRD. A to si myslím, že je eh, ten hlavní kanál pokud je to správně politicky koordinováno, tak to může podpořit eh, ten Green Deal, ale Green Deal především bude stát na investicích, nikoliv na financích z evropského rozpočtu. Děkuji. Děkuji. Pane profesore Maduro, prosím. Děkuji. Já si myslím, že těch otázek byla celá řada, ale v podstatě je možné je seskupit do dvou skupin, takže tak učiním. První skupina otázek se týkala toho, jaké vlastní zdroje bychom měli vytvořit a jaké problémy eh, s tím souvisejí. Tak, první věc, to je kritérium, které bychom měli použít eh, pro eh, identifikaci vlastních zdrojů. Více informací a konkrétních návrhů pak najdete ve zprávě, kterou jsem zpracoval pro Evropský parlament v roce 2012. Ale ta kritéria, která jsem tehdy i dnes použil, jsou taková, že buď to ekonomická činnost eh, může být eh, snadno chápána evropskými občany jako eh, realizovatelná díky jednotnému trhu, a nebo jsou to takové činnosti, kde Evropská unie je vnímána jako subjekt, který napravuje nějakou daňovou nespravedlnost. Takže to jsou takové, eh, to jsou dvě hlavní kritéria, která nám pomohou správně identifikovat eh, ty eh, zdroje. Často je tam ta vazba na, na životní prostředí. A druhá otázka je, jak to uchopit, aniž bychom nějak pokřivili situaci. Nebudu teď zabíhat do všech podrobností, jenom zmíním, že Samozřejmě každý ten jednotlivý zdroj by si vyžádal velice hloubkovou analýzu, někdy nám dokonce chybějí potřebné údaje, abychom mohli prostudovat dopad každého takového zdroje. Ale podívejme se například na digitální jednotný trh a poplatek z takovéhoto digitálního jednotného trhu. O tom se hodně hovoří, ale také se zde hovoří o riziku pokřivení eh, trhu. Já se s kolegy snažím zjistit, eh, zda by bylo možné se takovému pokřivení vyhnout a doposavat eh, jsme nedospěli k jednoznačnému názoru. Myslím, že ale je potřeba eh, k věci přistoupit transparentně. Říci, že zatím nevíme, eh, zda by příjmy z velkých digitálních platform nebo co by nám příjmy od digitálních platform konkrétně přinesly, nemáme vlastně představu o těch objemech a tím pádem ani nevíme, jaký by to mělo distorční efekt, jak jsou distribuovány ty příjmy a tak dále. C CTB by mohl pomoci nám problém vyřešit, ale nemyslím si, že ehm, zavedení CCTB je nutným a nezbytným předpokladem pro digitální daň. Pak další otázka eh, z vaší strany sou, eh, souvisela s tou přirážkou, daňovou přirážkou. Jak eh, jste se mě zeptali, jak se dívám na tu otázku další daně, jak na podniky, jestli to nemá distorzivní efekt. Jestli to vyplývá jenom tady, když to bude jenom já jsem, já jsem neříkal, že to má být pouze přezhraniční aktivita. Já myslím, že tato eh, přirážka by se vstávala na všechny firmy, bez ohledu na to, jestli mají přeshraniční aktivitu nebo ne. Ale co já jsem říkal, je toto, že pokud k tomu máme nějaké informace, tak můžeme na úrovni eh, distribuce příjmů za určité úkoly eh, atribuovat část těch příjmů členským státům a část Evropské unii. Takže Evropská unie by pak disponovala pouze eh, tou částí té aktivity, která je přeshraniční, ale bylo by to, týkalo by se to veškeré ekonomické aktivity. Ale z hlediska občana ta viditelnost by byla, že to, co jde Evropské eh, unii, by byla ta ekonomická aktivita, která je umožněna eh, vnitřním trhem. Druhá skupina otázek byla spíše politické povahy a e, spočívala v tom, jak přesvědčit členské státy, aby souhlasili. První můj argument e, by zde byl ten, že se snažíte e, změnit krátkodobé politické náklady na změnu oproti dlouhodobým politickým nákladům, protože vlastně se vyhnete tím vysokým transakčním nákladům, které souvisejí s eh, VFR a rozpočtovými diskuzemi. Ušetřili bychom si všechny tyto eh, diskuze na samitech. Také eh, by se vyřešily ty interní politické náklady, protože není jednoduché vyjednávat o VFR i interně, vnitrostátně, protože eh, politici to musí obhájit i na domácí půdě a víme, že to je poměrně eh, obtížné. Takže jakmile se přesuneme k vlastním zdrojům, tak nám eh, tyto politické náklady, tak říkajíc, odpadnou, protože už to nebudou přímé výdaje z národního rozpočtu. Já jsem strávil tři roky v politice, takže vím, jak obtížné je změnit eh, dlouhodobé, pardon, krátkodobé eh, politické náklady a eh, zvážit je oproti těm dlouhodobým politickým nákladům. Takže to určitě nebude snadné členské státy a vlády mm, přesvědčit. Takže jak se pokusit tuto překážku krátkodobých politických nákladů překonat? Řada z vás to už vlastně naznačila. Při tom vyjednávání právě můžeme eh, argumentovat těmi dlouhodobými úlevami a úsporami. Pokud se podaří snížit příspěvky HND, tak to je také argument eh, pro, který nám pomůže obhájit vlastní zdroje na domácí půdě nebo daňová harmonizace, alespoň v některých členských státech také může být eh, argument eh, pro. Pokud použijete některé vlastní zdroje pro boj s daňovými podvody, tak vám to může umožnit, eh, ku příkladu, ušetřit na DPH. Tím se to opět dá obhájit jako pozitivní věc snižující daňovou zátěž občanů. Tak to je třeba o tom uvažovat, tak to si myslím, že bychom politicky mohli eh, navrhnout celý ten balíček, ale je potřeba zaměřit se na jednotlivé jeho součásti a pro ně argumentovat pro celkový úspěch. Ale eh, Myslím si, že z dlouhodobého hlediska údaje jasně ukazují, že to je pro členské státy a jejich politiky vlastně politicky výhodné. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji oběma profesorům. Děkuji za vaše úvodní vystoupení i za diskuzi. A teď přejdeme k druhému tématu našeho slyšení, to je daňová harmonizace a, a mobilní daňové základy. Tady vítám Emanuel eh, Mensant eh, z Evropské komise. Paní Mensant vede oddělení v DG pro rozpočet, má na starosti příjmovou politiku a také kontrolu eh, vlastních zdrojů na základě DPH. Začala pracovat pro komisi v říjnu 2003, působila v různých generálních ředitelstvích pro podniky, dopravu, energetiku předtím. Eh, pracovala v několika eh, odborných eh, institutech, má PhD v aplikované ekonomice a v DG pro rozpočet se věnovala rozhodnutí o vlastních zdrojích a zastupovala komisi v pracovní skupině pro vlastní zdroje. Máte slovo, paní Mansan. Merci beaucoup, monsieur Sherman. Děkuji vám, pane Sherman. Dobré ráno. Pane předsedo. Very happy to have the opportunity to... Já jsem velice ráda, že mám tuto příležitost vám předložit eh, tento návrh a chci vysvětlit vazbu na naše politiky. Nesmírně mě těší. To slyšet, já jsem myslel, že to bude jednoduché, protože Většina z vás je seznámena s touto složkou, ale já bych chtěla vysvětlit do větších podrobností, proč je tak důležité eh, podle mě reformovat systém vlastních zdrojů, čeho se snažíme dosáhnout a možná také najít přímou vazbu mezi zdroji a mezi tím, jaké evropské cíle a priority se eh, snaží eh, řešit. Takže nejprve bych se pokusila říci, jakým způsobem proč reformovat. Zatím máme tři zdroje, které financují rozpočet zhruba z 90%. Jsou to eh, cla, celní poplatky a víme, že to je to, co souvisí s obchodní politikou, s jednou z těch klíčových politik, je to asi 13 evropského rozpočtu. Dále máme vlastní zdroj z DPH. Ten byl vytvořen v 70. letech, koncem 70. let, v souladu se snahou harmonizovat DPH napříč členskými státy. Bylo schváleno šest směrnic v roce 1977. Dále máme hrubý národní příjem jakožto e, vlastní zdroj. To bylo navrženo v roce 1988. Původně to mělo představovat jen malé procento rozpočtu, ale jak jste zmínili, ono to potom narostlo, představuje to 70%. A to je samozřejmě problém, jak asi chápete eh, všechno. Eh, takže vlastní zdroje byly velice úspěšné při financování evropského rozpočtu. Jeden z hlavních principů je, že na rozdíl od národních rozpočtů evropský rozpočet nemůže být deficitní, musí být vyvážený a právě proto, když máme prostředky eh, na platby, pak máme celní poplatky, které se mohou lišit v jednotlivých letech a pak samozřejmě GNI, to je, zajistí zbytek toho financování, takže to jsou to je takový reziduální zdroj. Ale právě z tohoto důvodu zazní, zazněly hlasy, které říkají, proč chcete reformovat, teď to funguje dobře. No ano, funguje to dobře v tom smyslu, že rozpočet je vyvážený a na základě hrubého národního příjmu ehm, pak se vypočítá jiné procento, aby zůstal ten rozpočet v rovnováze. Proto je proto právě tak těžké reformovat. Poslední pokus o reformu systému vlastních zdrojů nastal v roce 2011 a výsledek byl, že vznikla skupina na vysoké úrovni pana Montyho, ale žádný nový zdroj. Takže ta poslední reforma vlastně byla před 30 lety a máme tři vlastní zdroje, které byly úspěšné. Proto je tak těžké to reformovat. 2011 byl poslední pokus o reformu, aby byla vytvořena Monteho skupina, o té víte. A náš návrh z roku 2018, který vyplynul právě z této zprávy. Takže teď, jakou to má logiku věci? Můžeme se na to dívat ze dvou perspektiv. Jednak byl to úspěšný stabilní rozpočet, který se, který se osvědčil. Neměli bychom to měnit, protože to dobře funguje. Dobře, to je pravda. Ale svět se mění. Snažili jsme se změnit výdaje s tím, abychom přidali eh, výdaje na základě takzvané evropské přidané hodnoty. Víme, že třeba klimatické výzvy představují velkou výzvu na evropské úrovni, nehledě na globální úroveň, vnitřní trh, což je zásadní e, téma dneška. To má také náklady, to, má, to si také vyžádá výdaje z rozpočtu. A Evropská unie v tomto eh, sklízí úspěchy, ale má to má to své náklady. My jsme nedávno vydali eh, určité studie ekonomů. Abych to srovnala, řádově 21-27 bylo spočítán průměr 0,9 eh, národních příspěvků 27 států, čili méně než 1%, jen 1% to jde do evropského rozpočtu. Ale podle ekonomických studií vnitřní trh a ten benefit je zhruba 6%. Takže možná 5% pro Německo, Francii, 15% pro Lucembursko, 11% přínos pro Slovensko a tak dále, když projdeme jednotlivé státy. Takže to protože to externalita často to není eh, eh, eh, vnímáno jako benefit, ale přitom to je přínos, je to benefit, který pomáhá občanům každý den a podnikům také. A to je něco, co není v té čisté bilanci, nebo když zmiňujeme ty e, příspěvky do evropského rozpočtu, tak to tam není započítáno. To je základní argument, proč by měl být e, systém reformovan. Měli bychom ho napojit na evropské priority, na evropský rozpočet. Bylo zmíněno, paní Aje, že, že e, samozřejmě, že ta přímová část e, ne hraje takovou úlohu. Když se podíváme na ty dva pilíře té reformy, tak je to jednak zjednodušení, a jednak zjednodušení stávajících vlastních zdrojů, protože asi si dovedete představit, že po 30-40 letech fungování se na to musíme podívat a musíme zlepšit, co se zlepšit dá. Ty rabaty. Ano, e, navrhli jsme, abychom je postupně ukončili a převedli je na nějakou paušální částku. pan Fernandez zmínil, tu přehršel těch rabatových systémů, které jsme měli. Co se týče diverzifikace, tak jsme navrhli tři zdroje, které souvisí s vnitřním trhem, oběhovým hospodářstvím a klimatickými změnami, což jsou klíčové priority Evropské unie. Dále tímto grafem můžeme si ukázat, jak jsme napravo diverzifikovali asi 12 novým, eh, novými zdroji, takže by se zmenšil ten podíl eh, příspěvku. A dále konkrétní vazby vlastních zdrojů na evropské politiky. DPH. To je taková černá ovce trochu je, víme, že mnoho členských států to chce zrušit, protože je to komplexní, neprůhledné, těžké stanovit vazby a takhle, takto, tak dále. Ale nám se líbí DPH, protože souvisí s vnitřním trhem, poskytuje předvídatelný příjem do evropského rozpočtu a je to jeden z prvních vlastních zdrojů, který souvisí s eh, fiskální harmonizací. Ale připouštíme, že ten systém začal být komplexní, protože původním cílem bylo, aby to bylo co nejspravedlivější. Jen abych to srovnala. V některých federálních zemích se sdílí eh, příjmy z DPH, třeba v Německu to tak funguje, ale není žádný komplexní výpočet, protože jsou eh, ty daně napříč spolkovými zeměmi stejné. Ale v Evropské unii si lid, eh, členské státy mohou nastavit DPH na eh, jakou úroveň chtějí, takže máme různé úrovně. A my pak musíme spočítat ten základ, abychom z toho pak mohli vypočítat určitou sazbu. A tyto výpočty pak jsou spojeny s velmi vášnivými debatami o tom, jestli je to férové nebo ne. Takže jsme se snažili zjednodušit výpočet tohoto základu, aby to bylo jednoduché. I jak to funguje? Z- začneme s národními příjmy a pak v našem návrhu se pokusíme odbourat všechny ty komplexní příjmy, kalkulace, korekce, aby to bylo co nejblíž té směrnice o DPH. Jako kdyby tato směrnice úplně platila. Bez výjimek. Takže prostě jen příjmy a pak to eh, opravíme eh, o různé sazby. Tak. Nevím, jestli to přečtete, ale jsou tam dva grafy. A ty nám ukazují postup našeho výpočtu. Když se podíváte na ten první napravo, tak tady srovnávám příjmy, hrubé příjmy. Členské státy to obdrží do svého rozpočtu a čisté příjmy, tak jak se teď vypočítávají komisie členskými státy. V zásadě tam vidíte, že tam nejsou rozdíly. Což znamená, že když se zbavíme té korekce, tak nebude příliš velký rozdíl. A přitom to představuje pro nás obrovské zjednodušení, i pro státy. E, ten druhý graf nalevo srovnáme tu, ten přechodný základ s tím konečným, to je takový náš žargon, ale členské státy chápou, o co jde. Tyto jsou součástí toho prohlášení, které dávají komise. A tady, abychom si udělali řádovou představu, máme asi 25 kompenzací. A v tom právě spočívá kontrola komise. A pak určité omezené rozdíly. Takže první věc ukazuje to, že když odbouráme kompenzace a korekce, tak tím neovlivníme integritu toho vlastního zdroje z DPH, ale zjednodušíme kontroly a to je velice důležitý prvek. Za druhé, a to je dobrá zpráva, fiskální harmonizace v oblasti DPH je dosti vysoká. Což je dobrá zpráva, souvisí to možná s úspěchem DPH jako takovým. A za třetí, tím zjednodušením, které navrhujeme, můžeme dosáhnout i toho, že zachováme integritu vazby mezi vlastními zdroji a DPH. Pár konkrétních příkladů jak to funguje, když komise probí, provádí kontroly, inspekce, taxud, budget, Eurostat, protože tam jde pouze o pouhou aplikaci e, směrnice o DPH, takže je to jednoduché. CCTB Čili společný konsolidovaný daňový základ. Tak, tam jako aktualizace prozatím není k tomu žádná chuť, vzhledem k tomu, že diskuze v radě nepokročily dostatečně daleko. Důvod byl spíš, který nás tomu vedl, to, co jsme slyšeli v prvním panelu, že bychom se opřeli o ten návrh, který byl znovu nastartován v roce 2016 a tam by byl ten kons, konsolidovaný, um, konsolidovaná část zisku členských států prostřednictvím určité formule. A ty členské státy, který, které mají větší míru obratu mimo svůj domácí trh, v některých jiných členských státech, takže by to mělo i určitý ekonomický důvod, že bychom ten vlastní zdroj navázali na vnitřní trh z hlediska danění podniku. A pak jsou tu zelené vlastní zdroje, to je ten poplatek za plasty. To opět souvisí s evropskými prioritami. Protože máme závazné cíle recyklace plastů dalších materiálů, takže je to velmi prosté. Tady by byla jednoznačná eh, sazba na základě množství recyklovaného eh, odpadu nebo obalů a jeden pozitivní výsledek je, že tím vytváříme pobídku členských států zlepšit recyklaci. A kromě toho to má určitý aspekt harmonizace metodik, na čemž teď s členskými státy pracujeme, aby se zlepšila kvalita statistik. A hodně práce, práce odvádí taky, na, také naši kolegové z Eurostatu, pod, podpořit členské státy ve zlepšení, v zlepšování statistických systémů. A poslední je systém ETS. To bylo také zmíněno. Další úspěch evropské politiky při řešení klimatických změn a neutralizace vlastně těch sociálních nákladů, dopadů zelen, eh, ze skleníkových plynů. Máme vlastně jednu cenu uhlíku pro všechny ekonomické subjekty. A jedna až dvě aukční platformy. To jsou celoevropské nástroje a nemusím vás přesvědčovat, že právě proto 20% příjmů z těch aucí by se dalo alokovat do evropského rozpočtu. To by bylo velmi snadné, velmi snadno by se to provádělo vzhledem k tomu, že aukční platforma existuje a ty příjmy z těch dražeb na evropské úrovni se vrací zpátky do národního rozpočtu. v podstatě je to také součást přidané evropské hodnoty. Takže to je logika, eh, která podepírá jednotlivé eh, vlastní zdroje. A teď takové srovnání. První eh, graf tam na, napravo, to, to je prostě nezaměřujte se na tu velikost evropského rozpočtu, na ten rozsah, ale evropský rozpočet by neměl být vnímán v izolaci protože vždycky je určitá vazba. Když jsem pracovala na Ekfinu, tak tam jsme skutečně říkali, že žádný opět není zadarmo. To je pravda. Nemůžeme to vnímat izolaci od národních rozpočtů. Když to srovnáme s jinými federálními systémy, tak vidíme, že obecně je struktura podobná. Evropská unie není přímo federální systém, ale vidíte, jak to funguje. Vidíte, že většina rozpočtu je financována sociálními příspěvky, osobní daň z příjmů a tak dále, bodníková daň. Je tu určitá konzistentnost mezi tou centrální národní úrovní. A teď, když nazumujeme na ten graf nalevo, tak vidíte, že diverzifikace vlastních zdrojů nám umožní větší fiskální konzistentnost mezi evropským a národním rozpočtem prostřednictvím tedy struktury evropského rozpočtu. Ale nejde jenom o strukturu, ale jde také o to, aby to bylo v souladu s e, národním e, rozvojem, prioritami. Víte, že ETS například závisí na ekonomickém vývoji ale také na tom, že některé ekonomiky ehm, například prochází teď transformací eh, na zelené technologie, čili je tu určitá diverzifikace vlastních zdrojů, ale jde také o to, aby ta strana příjmu byla zakotvena v dalších parametrech, které eh, fungují v rámci vnitrostátních ekonomik. Ale Stále ještě je tu ten příspěvkový vlastní zdroj založený na národním důchodu a my se toho úplně nezbavujeme. Vlastní zdroj Evropské unie je um, dobře nastavený, je v rovnováze a právě proto, že tu je tato uh, role Eh, odvozená od národního důchodu a právě proto ji chceme ponechat. Je tu ta malá, ten červený proužek. Vidíte, že když se na to podíváme re, reálně, tak když budu, kdybychom měli diverzifikaci už od roku 2005, tak ten podíl HND by byl menší, ale také cykličtější, Protože ta diverzifikace vlastně staví na cykličnosti národních ekonomik, evropských priorit a tak dále. A to posiluje či maximalizuje ty mechanismy solidarity a sdílení nákladů a zátěže. tím docházím k jednomu závěru. Není to revoluce, je to modernizace. Tak, aby strana příjmu evropského rozpočtu hrála určitou úlohu, aby přispívala k evropskému rozpočtu, k evropským politikám, aby více odpovídala národním ekonomikám. Slyšela jsem tu dnes dopoledne mnoho dalších myšlenek a podnětů. Komise vždy dávala najevo svoji vůli a otevřenost vůči jakýmkoliv novým eh, podnětům a kandidátům eh, na, na řešení. Ale asi se shodneme všichni na tom, že mít jeden nebo dva nové vlastní zdroje by samo o sobě představovalo zásadní krok, protože poslední změna eh, byla v roce 1988. Uh, now. Děkuji vám mnohokrát. Teď dostane slovo pan Petr Paulus, šéf finančního odboru při stálem zastoupení Slovenska u Evropské unie. Je to člen EFC a EWG. Jeho portfolio zahrnuje finanční služby, finanční stabilitu, hospodářské záležitosti zdanění, cla, evropský rozpočet a víceletý finanční rámec, fondy soudržnosti a koordinaci státních dotací je náměstkem ministra financí Slovenské republiky na zasedání Euroskupiny a je častým řečníkem na toto téma a autorem několika publikací soustředících se hlavně na oblast finančních služeb. Pane Pavlu, si máte slovo. Vážený pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně, vážení hosté, Děkuji vám mnohokrát za milý úvod. Rád bych svou prezentaci strukturoval ve dvou hlavních blocích. V první části se soustředím na pozici rady. Slovenská republika nebo respektive na pozici Slovenské republiky a mou vlastní pozici k eh, vlastním zdrojů a harmonizaci fiskální politiky. V druhé části bych pak rád přednesl čtyři hlavní sdělení, která si myslím, že jsou klíčová pro úspěch v této oblasti. Takže začnu stanoviskem na straně rady. Jak asi víte, Rada je poměrně rozdělena této věci. Máme zhruba sedm členských států, které jsou otevřené eh, možné diskusi o nových vlastních prostředcích. Některé členské státy se tím směrem posouvají, ale musím říct velice jasně, že většina členských států v rámci rady je striktně proti možnému zavedení nových vlastních prostředků a preferují eh, příspěvky na základě hrubého národního důchodu. Co se týká fiskální harmonizace, eh, tak tady je v první řadě velice důležité pochopit, eh, co tím myslíme nebo jak definujeme fiskální nebo harmonizaci fiskální politiky. Pakliže by šlo o to, dospět k změně aktuální hlasovací metodiky od jednomyslnosti na kvalifikovanou většinu, včetně role Evropského parlamentu. Pak je situace v radě tak situace v radě není nijak slibná. Většina států to chápe jako věc principu, přičemž to hlavní jsou ty obavy o možnou daňovou suverenitu. A je jasné, že toto je napojeno na celou tu otázku Evropské unie jakožto politické unie. Takže já osobně zde na straně rady nevidím moc možnost pohybu, ale jak asi víte, předsedkyně komise paní von der Leyen ohlásila velkou konzultaci na téma budoucnosti EU, která má začít velice záhy, má to eh, skončit eh, za dva roky během francouzského předsednictví a uvidíme, jak na tom za dva roky budeme. Nicméně doufejme, že toto bude až po dohodě o víceletém finančním rámci. Na cestě do Evropského parlamentu jsem míjel budovu Berlemont a byl tam napsaný nový slogan Evropa, která se snaží o více, takže eh, Možná to jsou ty nové ambice nového politického vedení v rámci Berlemontu. Nicméně, a tím se vracím k otázce fiskální harmonizace, pakliže je možnost v některých oblastech zdanění, které zatím nejsou pokryty daně zavést, tak bych řekl, že to jsou návrhy, které se aktuálně v radě diskutují. A musím zmínit, že během posledního politického cyklu, tedy za poslední čtyři roky, jsme odsouhlasili více než 30 legislativních návrhů v oblasti zdanění. A to bych řekl je veliký úspěch. Je to daleko více, než kolik jsme odsouhlasili za předchozích 15 let. Takže si myslím, že toto lze vnímat velice pozitivně. Konec konců to ukazuje, že eh, hlasování podle principu jednomyslnosti v radě u daňových otázkách funguje řádně. Za další, co se týká pozice mé země. My jsme mezi těmi sedmi státy, které jsou otevřené vůči diskusi o nových vlastních prostředcích, zejména v oblasti životního prostředí. Hlavní důvod, proč si myslíme, že toto je důležité, tedy zavádět nové vlastní prostředky, je potřeba diverzifikace. Potřeba stabilizovat zdroje evropského rozpočtu. A myslím si, že to bylo velice dobře řečeno profesorem Andorem, takže se k tomu nebudu zbytečně vracet. Vidíme, zejména v oblasti eh, životního prostředí, že roste konsenzus, nebo alespoň domělý konsenzus, víceméně ve všech členských státech, a je konsenzus i ve společnosti, že je potřeba něco udělat a že je potřeba dělat více, co se týká eh, dopadu změny klimatu a co se týká našeho životního prostředí obecně. A myslím, že toto je unikátní příležitost, jak využít daně. Eh, já bych jako ekonom řekl, že daně jsou snad nejefektivnější způsob, jak měnit chování lidí a chování firem. Takže já si myslím, že bychom tuto příležitost eh, zavést na evropské úrovni nějaké daně neměli promarnit. Emanuel zmínila některé příklady, některé nápady a já zcela souhlasím například s tím příspěvkem za nerecyklovatelné plasty. To je velice dobrý způsob, jak to řešit, nebo eh, zdanění uhlíku na hranicích, nebo ETS, nebo případně rozšíření ETS jakožto součást nějakého závěrečného balíčku. Osobně si dovedu představit, že něco takového by mohlo eh, součástí toho našeho řešení být. Co se týká fiskální harmonizace, tak eh, i doma máme poměrně zdrženlivý přístup. Jde o změnu hlasovacích postupů a musím říci, a je potřeba pochopit, že daně také vytvářejí výherce a poražené. Eh, i mezi členskými státy, takže změna hlasovacích postupů by mohla vést do situace, kdy malé členské státy budou vlastně dány na milost velkým členským státům. Nicméně, hovoříme-li o harmonizaci daní, a to je tedy oblast ekonomiky, která zatím není naší činností pokryta, pokryta, tak tam jsme otevřeni diskusy. Už jsem zmínil několik příkladů, eh, co se týká životního prostředí, ale myslím si, že i obecně oblast nepřímého zdanění může být náležitě využita pro eh, celoevropské zdanění jakožto příjem do evropského rozpočtu. Dovolte mi přidat několik dalších příkladů. Někdo tady zmínil eh, AFTT, ale také digitální daně jsou důležité. Říká se tomu různě, ale e, dovedu si představit ten původní návrh, to znamená nějaké nepřímé zdanění obratu, tedy nepřímý zdroj pro evropský rozpočet. Můj osobní názor je ten, že já si myslím, že nové vlastní prostředky budou prospěšné pro Evropskou unii. Jsem o tom přesvědčen. Největší důvod, pro toto mé přesvědčení je, a zaznělo to tady opakovaně, že co se dnešního rozpočtu e, týče, využíváme pouze oblast výdajů a nevyužíváme vůbec oblast příjmů evropského rozpočtu pro utváření chování našich občanů nebo firem. A to je promarněná příležitost. Mohu vám dát také e, Například eh, eh, daň z odchylek, což je také možnost, eh, jak dál postupovat. Myslím si, že něco takového, pokud bychom to zavedli, by pomohlo našemu primárnímu záměru a to používat ekologičtější způsoby dopravy a snižovat emise CO2, což je naše politika a hlavní priorita. Zmínil bych dva aspekty, které jsou zde velice důležité. Pakliže bychom mohli dosáhnout něčeho jako mutualizované daně z letectví v Evropě, tak by to bylo skvělé, protože eh, země jako třeba Slovensko eh, využívají eh, takováto opatření, jinde se ta opatření vůbec nepoužívají. Takže Eh, bude složité na něčem takovém se dohodnout a eh, myslím si, že eh, nebude vůbec jasné říci, jak by lidé za toto měli platit, ale ta mutualizace, to združení, to by mohlo být i řešení letectví to je vůbec oblast, kde můžeme leco dělat. Máme ostrovní země, jako je Malta nebo Kypr, které jsou daleko více odvislé na letectví než jiné země. Takže já si myslím, třeba tady v rámci mutualizace by mohla, nebo v rámci solidarity, to by mohla být ta cesta, jak přesvědčit všechny členské státy, aby v této oblasti něco udělali. Co se týká fiskální harmonizace, já osobně chápu argumenty lidí, kteří podporují status quo, co se týká hlasování. A já jako ekonom vlastně vítám, vidím určité možné benefity eh, hospodářské soutěže mezi členskými státy. I když musím říci, že naše země tuto možnost, možnost této výhody aktuálně nevyužívá teď se dostávám k druhé části svého příspěvku a zde bych rád zmínil čtyři hlavní body, nebo čtyři sdělení, chcete-li. Jsou to podle mě věci, které nám pomohou eh, uspět v těchto diskusích o možných nových vlastních prostředcích. Dostávám se vlastně k otázkám, řekněme, dnešního veřejného slyšení. Znamená, měli bychom mít nové hlavní prostředky? Jednoznačně ano. Ty nové prostředky jsou užitečné a jsou zapotřebí. Za druhé, měli bychom mít výraznější fiskální harmonizaci? Podle mého názoru ne. Není možné toto provést, aniž by se z EU stala politická unie, což v aktuálním politickém klimatu v příští dekádě není proveditelné. A pravděpodobně by si to žádalo i změnu myšlení obecně. Za třetí, měli bychom mít synergie, konec konců to je v názvu dnešního slyšení, mezi těmito dvěma otázkami. Má odpověď je ne. Protože to by mohlo být dokonce i kontraproduktivní. Mohlo by to podkopávat naše snahy vytvořit skutečné vlastní prostředky. Já bych na vás rád apeloval, abychom nové vlastní prostředky nepoužívali jako zadní vrátka pro větší fiskální harmonizaci. A v neposlední řadě, a myslím si, že toto je velice důležité, je názor občanů na celou věc. Tedy otázka legitimity. Nesmíme zapomínat, jaký bude názor běžných občanů, protože populistická hnutí po celé Evropě by eh, díky tomu získali novou zbraň ve smyslu, že EU krade občanům daňovou suverenitu. Takže, abych to schrnul, chceme-li uspět, neměli bychom podle mě diskusi o nových vlastních prostředcích pojit s diskusí o harmonizaci fiskální politiky a neměli bychom to propojovat ani s otázkou objemu evropského rozpočtu, tedy toho všeobecného objemu. Nové vlastní prostředky by měly nahradit podle mě zdroje na základě hrubého národního důchodu. Nemělo by se jednat o navýšení celkového objemu evropského rozpočtu ani o zvýšení daňové zátěže evropských občanů. Upřímně řečeno, myslím si, že ty nové vlastní prostředky jsou až příliš důležité než aby se používaly jako substituční téma pro jiná témata. A myslím si, že můžeme dokázat daleko více se stejným objemem peněz. A ten objem peněz bude vždy omezený. Přičemž eh, i když máme eh, dnes poměrně dobrou hospodářskou situaci v Evropě, bude to vždy omezené množství peněz. A vždy budeme eh, chtít více využívat příjmovou část evropského rozpočtu pro podporu evropských politik. Děkujeme vám, pane Paulusi. A teď otázky a odpovědi od europoslanců pan Andrésen. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Rád bych se... Bez mikrofonu. Já se omlouval, já mluvím tolik, že si ani nevšímám, že nemám zapnutý mikrofon. Chci se zeptat, na eh, tu daň, eh, eh, daň z uhlíku co do přizpůsobení na hranicích. Nejde mi ani tak o obsah, spíš mi jde o to, že jsem slyšel, že návrh na toto přijde v roce 2021. Teď tady už vedeme velkou debatu, protože předsedkyně komise von der Leyen přišla s určitými velice silnými argumenty nebo prohlášeními na toto téma a my jako zelení eh, ji v tomto samozřejmě podporujeme. Její vlastní strana v Německu už teď bojuje proti tomuto. Má otázka je, není rok 2021 příliš pozdě? Protože my eh, vyjednáváme o víceletém finančním rámci právě teď. A chceme-li pokrok v rámci této debaty, pakliže chceme implementovat eh, tu hraniční uhlíkovou daň, musíme postupovat daleko rychleji než abychom ten návrh začínali řešit až v roce 2021. Takže má konkrétní otázka. Pakliže ten časový harmonogram je takový, jaký je, přijdete s něčím v roce 2021 a nebo ještě předtím, protože my bychom rádi, aby to bylo napojeno na vyjednávání s víceletým finanční rámcem. Eh, děkuji, jenom jako obecné sdělení, tlumočníci tady budou do 12.10. Takže můžeme pokračovat i poté, ale už to bude bez tlumočení. Paní Aje. Merci, monsieur le président. Merci. Eh. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také vám. A děkuji panu Pálušovi za eh, prezentaci. Jedna připomínka či poznámka Takže ta připomínka pro Emmanuel Mansant. Takže o podstatě škoda, že jestli jsem to, eh, tomu to dobře pochopila, když jsem dorazila do parlamentu, tak jsem pochopila, že je těžké trošku získat informace od komise. Přitom jsou to informace, které mohou být strategické, které dokonce slouží vašim vlastním zájmům. Například eh, o ty informace o, o těch přínosech vnitřního trhu. My jsme je dostali až úplně koncem roku, protože se objevily v nějakém německém eh, tisku, hodně to rozšířilo pana Ettingera, ale tak jsme tyto informace dostali, přitom ty jsou zásadní. Takže já bych k tomu chtěla říci, že pokud bychom měli možná víc informací, že vy jste ty informace měli, ty statické informace o eh, přidané hodnotě vnitřního trhu, které mohou eh, cítit i občané. Kdybyste se o ně lépe dělili, tak bychom možná mohli, eh, tak by to mohlo být užitečné, protože máme konec konců um, stejnou pozici. Dále se zmínili zmi, tu zjednodušení těch, toho zdroje DPH. Jak chce komise jednat? Na základě teď pozice vyjádřené v, v, v radě ve prospěch úplného zrušení tohoto zdroje DPH. To nás znepokojuje, nás parlamentu. Vzhledem k tomu, že si myslíme, že eh, bychom se neměli vzdávat již dosažených práv a takže máte případně nějakou ústupovou pozici, nějakou kompenzaci, kdyby skutečně tento zdroj zanikl. A, a pane Paluš, protože vy se na, díváte na věci tak trochu zevnitř, my se snažíme přesvědčit eh, eh radu o, o prospěšnosti vnitřních zdrojů. Co by podle vás umožnilo přesvědčit kolegy a členské státy, kteří se zatím staví proti, jaké argumenty bychom měli my, jakožto parlament, použít, abychom je přesvědčili z hlediska ať už eh, věcné stránky věci, eh, kalendáře a tak dále. Pane Fernandéš? Merci, monsieur le président. Je vais contre... Já se chci stavit proti spoluzpravodajce. Neříkat argumenty, které bychom mohli Eh, eh, uplatnit na radu, protože rada se námi řídí, eh, tedy oni nás sledují a oni pak změní ty své argumenty, budou uvažovat o tom, co vymyslet na to, aby, aby nás převezli, aby to odmítli. Ne, ale to říkám tak trošku žertem samozřejmě, abych trochu odlehčil tu diskuzi. Já souhlasím s paní spolu samozřejmě. A to i v otázce DPH. Eh, eh, jak to, že členské státy chtějí zrušení? Já to nechápu. To je evropský zdroj, který je důležitý pro vnitřní trh, který v podstatě je, na tom, eh, je založen na vnitřním trhu, tento zdroj. Odvozuje se to z něj. A pomáhá nám to bránit eh, daňovým únikům a o vyhýbání se daňové povinnosti. Já nechápu, jak můžou členské státy žádat zrušení tohoto zdroje. To by znamenalo, že se vyslovují pro podvody a úniky. Co zatím je? A ještě jedna věc. Ještě jeden rozpor členské státy nechtějí skončit s těmi rabaty a kompenzacemi a kompenzacemi za kompenzace. Ale tak to přece nemůžeme vést věci transparentně. A komise. Komise hájí vlastní zdroje. Stejně jako parlament. Stejné zdroje. ale my je přitom všechny v tom návrhu nevidíme. Bude komise s parlamentem, ale pouze jaksi ad minimis. A teď otázka na, obě, na oba. Otázka eh, dokdy, harmonogramu. Víme, že v důsledku jednomyslného schvalování v radě je celý postup, který si žádá čas. Ale my potřebujeme víceletý rámec, který má začít v roce 2021. A takže v naší pozici říkáme, jak, a klademe si otázku, jak jsme na tom s novými zdroji, s tou reformou. Ať jsme kdekoliv nemáme zatím jasný harmonogram, rada bude spěchat a komise s tím jí v tom bude pomáhat? Paní Marquez. Děkuji. Já chci poděkovat za eh, ty prezentace. A otázka toho kalendáře. To souvisí s tím, co bylo řešeno na předchozím panelu, ale velmi konkrétní otázka je následující. Včera komisář Johansson řekl, co se týče vnitřních zdrojů, že komise má několik takových myšlenek, podnětů. A vy jste z jednotky pro zdroje, vlastní zdroje. Takže jak, z čeho pracuje komise při předkládání legislativních návrhů? Bien, merci pour toutes ces questions. Co se týče prezentace, jsem otevřená otázkám, se omlouvám, jestli jste všechno nepochopili. Ona je to vždycky trochu výzva. Ukazuje to komplexitu toho systému, i když já jsem chtěla ukázat, že by, že by ten systém mohl být jednoduchý. Ale já jsem si samozřejmě vědoma toho, že je to někdy trošku výzva komunikovat jednoduchým způsobem ve věci vlastních zdrojů. Takže já se vyslovím těm jednotlivým eh, komentářům, otázkám. Ten eh, Border Carbon Adjustment, k tomu bych řekla, že další DG momentálně na tom pracují. Tak, jak to zmínila paní předsedkyně von der Leyen, když představovala Green Deal. Takže Těžko teď říci, eh, jak se to bude vyvíjet, protože nás čeká odborná technická práce. Komise ještě neprovedla veřejnou konzultaci ani analýzu dopadu, takže je předčasné říkat, eh, v jakou podobu to bude mít. Já vím, že vaše otázka se spíše hm, týkala časového harmonogramu. Zda není příliš pozdě. Ano, je pravda, že cíl byl dosáhnout dohody co možná nejdříve a tak je předčasné teď to nějak hodnotit, ale já myslím, že všechny zdroje jsou jaksi otevřené pro příští VFR, ale nemohu to potvrdit třeba u, toho, mm, eh, u té uhlíkové pohraniční daně. Kdyby to bylo provázané s ETS, eh, jak tady dopoledne zaznělo, tak by to bylo třeba technicky snažší, technicky v tom smyslu, že bychom eh, Kdybychom uspěli s prosazením ETS, tak bychom možná snáze uspěli s tím uhlíkem. Um, teď DPH. Ano. Jsme si vědomi pozice většiny členských států. Nevím, jestli jsem optimistka. Člověk musí být optimista, když se zabývá vlastními zdroji. Ale z toho, co jsme pochopili na technické úrovni, je, že skutečně První varianta je, eh, členský státu je zrušit DPH, eh, někteří jsou otevřeni určitým metodám zjednodušení. Protože skutečně, eh, já jsem teď nechtěl zacházet technických detailů těch prezentací, prezentaci v květnu, a nebylo to ze strany všech členských států přijato příznivě. S ohledem eh, na ty eh, námitky členských států jsme navrhli jinou metodu zjednodušení. Taková je teď situace. My jsme byli docela spokojeni, ale samozřejmě bylo by dobré, aby zatím jednu z těch variant členské státy akceptovaly. Pro některé členské státy je to červená linie. Tím pádem je to prostě zatím určité východisko k vyjednávání. Nemáme zatím žádnou záložní taktiku, záložní variantu. Je to prostě historický zdroj. Je to e, úspěch straných protože jsme eh, vlastně vytvořili tento na, eh, zdroj na základě vnitřního trhu, ale zároveň to i přispělo k úspěchu fiskální harmonizace. Takže my jsme přesvědčeni, že s těmi metodikami, které jsme navrhl, navrhli a pozicemi čl- některých členských států se nám podaří tyto, tyto pozice změnit. Ah, marché intérieur, marché. Super. <laughs> j'ai du mal aussi. Je, ně, někdy je těžké hledat slova. On, on s'y perd euh, quelquefois. Když se člověk v tom ztratí. Ano, samozřejmě, že jako komise podporujeme v míře možného všechny technické diskuze a jsme k dispozici kromě posledních měsíců jsme skutečně hráli tuto roli na žádost technické skupiny, v níž se účastníme, jsme otevřeni tomu, abychom hráli tuto, plnili tuto roli i nadále. A bylo řečeno, že tedy jakožto vedoucí jednotky mám pracovat na co největším počtu těch různých variant bez ohledu na politické směry. Neprávě proto samozřejmě musíme být optimisté, abychom mohli eh, pracovat na technické úrovni. My jsme samozřejmě rozvedli všechny ty možnosti a varianty Green Dealu, mm, rozšíření ETS, to, to, to, mm, eh, přizpůsobení se na, na hranici, um, single market levy, digitální daň. Všech, to jsou všechno kandidáti um, na různé varianty, kterým jsme naslouchali a pracovali na nich z technického hlediska. To je vše, co k tomu mohu říct. Pan Paluš? Pan Paluš, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také poděkovat oběma spolu s pravodajům, paní Aje a panu Fernandešovi, za práci na této velice důležité problematice. To je věc důležitá pro celou Evropskou unii. Několik stručných poznámek z mé strany. Pokud jde o tu daň z uhlíku na hranicích. Tady se blížíme postoji parlamentu a myslím si, že dochází také eh, k nárůstu počtu členských států, které jsou ochotny diskutovat o této věci v radě. A věřím, že v Brzku se nám podaří ve věci posunout. Pokud jde o příspěvek na základě DPH, tak některé členské státy se domnívají, že to je příliš komplikované. Ne, Emanuela to už velice dobře vysvětlila, ale co je asi nejdůležitější, to byla otázka mm, Valery. To je to, jak přesvědčit členské státy, které si nepřejí změnit svůj názor, pokud jde o nové vlastní zdroje. A tady si myslím, že profesor Maduro zmínil tu otázku krátkodobých politických nákladů, které to sebou nese. Na to bychom neměli zapomínat. Ty jsou skutečně přítomny, jsou um, důležité pro vnitrostátní vlády. A druhá věc, čeho se nejvíce bojí vnitrostátní vlády, tak řeší především ztrátu kontroly nad daňovou politikou, nad velikostí evropského rozpočtu. To je, myslím, dobře známo. Ale mě by zajímalo, a tady to nadnáším jako otázku pro nás, pro všechny, pro poslance Evropského parlamentu především, pokud u nových eh, vlastních zdrojů je opravdu cílem dosáhnout stabilizace evropského rozpočtu a pokud je cílem diverzifikovat zdroje rozpočtu, tak bychom měli eh, změnit eh, příjmovou stránku evropských politik nebo něco, co je zatím. Nebo bychom měli mm, zvýšit objem eh, rozpočtu a nebo snad uvažovat o větší daňové harmonizaci? To je moje otázka na vás a záleží teď, jakou odpověď na to dáme. Zda budeme chtít eh, spíše eh, měnit příjmovou stránku evropských politik. Tam si myslím, že bychom mohli být úspěšní. Děkuji. Tím se dostáváme na konec dnešního nesmírně zajímavého jednání. Na závěr dovolte, abych nejprve poděkoval našim odborníkům za vynikající prezentace a příspěvky do diskuze. Děkuji také poslancům Evropského parlamentu za to, že se zapojili do debaty. Myslím, že jsme tady slyšeli celou řadu nesmírně zajímavých argumentů různého směřování a věřím, že díky tomu budeme moci postoupit v diskuzích ohledně toho, jak by měl vypadat rozpočet a jeho součásti. Děkuji vám všem.